Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Milé kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás přivítal na dnešní schůzi našeho výboru. Eh, půjde, se, půjde opět o proces absolutoria. Je to pokračování ze včerejška a budeme pokračovat bodem 7, což je Souhrnný rozpočet, oddíl 3. Spravodajem je pan Jens Geier. A dnes mám po levici pana komisaře Andora, kterého tu srdečně vítám. Vítáme vás, pane komisaři, na našem výboru. Budeme na vás mít eh, několik otázek, některé jsme vám už sdělili. Jsme rádi, že nám dnes odpovíte. Jsou to důležité výdaje, které spravujete ve své oblasti. Aniž bych předbíhal zpravodaje, chci potvrdit, že pokud je něco, co bychom měli pochválit, rádi pochválíme, protože máme některé výdaje, které vykazují menší chybovost. To chci zmínit už teď na tomto místě pokud se daří vydávat peníze EU. Tímto způsobem jsme spokojeni, ale máme také některé kritické otázky a dovolte mi, abych předal slovo panu Gajerovi. Děkuji, Michaili. Pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Nevím, jestli mluvím za všechny, ale myslím si, že bychom byli rádi, kdyby ta chybovost v rozpočtu byla zhruba taková, jako je v oblasti zaměstnanosti. 2,2 desetiny procenta, to je potěšující vývoj. Tento trend jsme viděli už v minulosti a vidíme, že se drží na stabilní úrovni. Máme tu situaci, kdy i v minulosti jsme už postup generálního ředitelství politiky pro zaměstnanosti uváděli jako příklad pro další části komise, pokud jde o to, když jsou viditelné nedostatky, na straně členských států přerušit tyto programy do té doby, než jsou chyby odstraněné. To si, myslím, podle mé analýzy jsou body, které vedou k tomu, že chybovost a míra chybovosti vypadá tak, jak vypadá. Nechci se zatím ještě pana komisaře ptát, ale chci jenom obecně upozornit na jednu věc v této souvislosti. Myslím si, že vidíme, tak jako skoro nikde jinde v oblasti evropského rozpočtu, vidíme tu, i když máme eh, ten potěšující trend nízké chybovosti, jak v oblasti politiky zaměstnanosti a sociálních věcí, eh, se vyvíjí to, co se označuje jako gold plating. To znamená, že národní pravidla jsou nasazena na evropská pravidla a nakonec to vede k tomu, že to zkomplikuje v dalším procesu vydávání evropských peněz. Často to vede také k dalším chybám. To jsou sice chyby, které, kterými se porušují národní pravidla, ale my zodpovědní za rozpočet evropský, eh, to vidíme jako důležitou věc. Kolegyně a kolegové, myslím si, že kdyby se nám nějakým způsobem podařilo, a my už jsme včera od paní Kakikmin získali informace, jak to vypadá, kdybycho, kdyby se nám nějakým způsobem podařilo přimět členské státy k tomu, aby zredukovali počet toho goldplatingu, aby hledali proč vlastně se takto postupuje, co je důvod, pak si myslím, že bychom usnadnili eh, využívání evropských peněz a dále snížili chybovost. Možná, že toto by byla ta cesta, po které se snažíme jít, co nejméně chyb, Možná, že by to neodstranilo úplně všechny chyby, ale byl by to alespoň krok správným směrem a to budeme dnes ještě diskutovat. Děkuji. Děkuji našemu zpravodaji a dovolte mi, abych dal slovo účetnímu dvoru. Odpovědný člen je pan Ovidio Ispira. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, pane komisaři, dámy a pánové, dnes bych chtěl hovořit eh, o výsledcích auditu v oblasti eh, sociálních záležitostí, tak jak je to v kapitole 6 naší výroční zprávě eh, za finanční rok 2011. Eh, celkové eh, dočasné platby v této oblasti představovaly 10,39 miliard euro a Evropský sociální fond představuje 97 výdajů a podléhá sdíly eh, řízení komise a členských států. Důležitý fakt pro tento rok je, že je to první rok, kdy jsme tady měli zvláštní hodnocení v oblasti eh, zaměstnanosti a sociálních věcí, eh, kde bylo asi 180 eh, transakcí v této oblasti a výdaje EFS tady byly nahlašovány ehm, tak, že výdaje v této oblasti měly svůj vlastní profil který byl odlišný od jiných výdajů. A byly tady různé míry chybovosti. Ta zpráva z tohoto roku představuje situaci, pokud jde o výdaje EFS. Jsou tady dvě úrovně chybovosti a určitý trend ve vývoji, který byl zachycen. Je tady uh, jsou tady investice, eh, které jsou v podstatě těžko vyčíslitelné. Pravidla, v rámci kterých musí příjemci působit, jsou velmi často velice složitá a všechny tyto okolnosti vedou k chybám, eh, která nejsou vždy zachycena managementem nebo řízením. Přístup auditu spočíval v testování asi 180 dočasných eh, plateb a závěrečných plateb a bylo tady eh, období 2007 eh, až 2013 a byla tady také zpráva o, generální, o generálním ředitelství a o dalších ředitelstvích. Pokud jde o výsledky, 40 transakcí eh, tam došlo k jedné nebo více chyb a nejpravděpodobnější chyba je, že eh, se tady odhaduje populace na 2,2 a horní část chyb byla 3,4 eh, a dolní 1 v oblasti, pracovníci v oblasti eh, sociálních záležitostí mají mnoho zkušeností z mnoha let eh, v oblasti EFS a eh, snažili se tedy vyhodnotit to, co jsme v této oblasti zjistili. Zjistila se úhrada neuznatelných nákladů ve 30% ze 180 transakcí a, a 13% a 3% chybovosti. 30 ze 42 bylo, případech bylo zjištěno, že nebyly naplněny některé požadavky a ve 23 případech byly pochybení závažná. Navzdory tomu, že je tady určitý pozitivní eh, trend v oblasti chybovosti, který bychom eh, tady mohli snadno pozorovat, Takže eh, auditoři eh, nebo náš účetní dvůr se donívá, že dostatečné informace byly k dispozici národním orgánům, aby mohli eh, odhalit a napravit chyby. A v 76% tran- v 76% transakcí, které byly provedeny. Je tady ještě velký kus práce, který musí být odveden Účetní dvůr také hodnotil uh, Účetní dvůr a kontrolní úřad v Lotyšsku považují tento proces za efektivní. Nejvyšší kontrolní úřad rovněž také konstatoval, že e, chybovost vyplývá částečně také eh, z toho, jakým způsobem probíhal audit a jak proběhla extrapolace. Rovněž také jsme konstatovali, že chybovost byla eh, stanovena jako spolehlivý údaj. A domníváme se, že byly vytipovány příslušné slabiny komise členským státům a tyto eh, slabiny identifikovala a mají být eh, podniknuta nápravná opatření. Účetní dvůr by rád konstatoval, že komise se snažila o zjednodušení eh, ujednání v oblasti financování, včetně výsledků a včetně ostatních postupů a zároveň zde proběhly snahy posílit a zlepšit vnitřní kontroly. Nicméně stále ještě existuje uh, Eh, prostor pro zlepšení, což se ukázalo v oblasti řízení a v oblasti kontroly, jelikož příslušná opatření jsou pouze částečně efektivní a některé eh, výkazy jsou stěženy významnými chybami. Komise má pokračovat v tomto úsilí a je zde doporučení, aby byly, byla dodržována veškerá opatření Evropského sociálního fondu, národních pravidel, a opatření týkající se příslušného zjednodušení. Členské státy jsou upozorněny na to, že mají zajistit správnost a přesnost vykazovaných výdajů a činit příslušné kontroly. Národní orgány mají rovněž také uskutečnit nápravná opatření, včetně případných eh, možností pozastavení pladek a mají kontrolovat, eh, mají kontrolovat eh, příslušné, příslušné, eh, příslušná opatření. Děkuji. Yeah, thank you very much. Já vám děkuji, pane Ispíre, za vyjádření účetního dvora. V tuto chvíli prosím pana komisaře, aby se vyjádřil, aby abychom si vyslechli i reakci komise na téma dotazníků a aby se rovněž také vyslovila další stanoviska, která by měla situaci dále osvětlit. Prosím, vítejte. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové zdravím jak výbor, tak účetní dvůr. Jsem velmi rád, že zde mohu vystoupit v kontextu rozpočtového absolutoria na rok 2011. Je mi ctí, že zde mohu vystoupit v souvislosti s novou kapitolou k zaměstnanosti a sociálním záležitostem. Zaměstnanost a sociální záležitosti jsou samým jádrem evropského projektu, jsou zásadní pro řešení stávající krize. My se v tuto chvíli ocitáme na významné křižovatce. V krizi rozhodování o rozpočtu je naprosto zásadní pro všechny a je to zásadní pro naše občany, aby tento rozpočet byl plněn, jak má být plněn. Dovolte mi říci, že výsledky za rok 2011 potvrzují pozitivní vývoj za poslední roky. Tyto výsledky jsou patrné e, zvláště proto, že tyto úspěchy byly doprovázeny zvýšením o 40 pladeb v roce 2011, když to srovnáme s rokem 2010. Většina operačních programů v tuto chvíli naplno běží a já se domnívám, že zde je třeba zaznamenat tři záležitosti, co se týče úspěchů, který bylo dosaženo. Za prvé, Trhní politika DG eh, Employment, co se týče pozastavení pladeb. Tahle politika je jasná a jednoduchá. Ve chvíli, kdy zjistíme nějakou zásadní slabinu, tak přestáváme platit. Komise podnikla velké investice do právní práce, do auditu a v tuto chvíli členské státy reagují mnohem rychleji, protože mají před sebou důvěryhodného partnera. Nicméně pozastavení pladeb nestačí a není to ani hlavním cílem. Hlavním cílem je náprava problému. To vyžaduje proaktivní a úzkou spolupráci mezi komisí a členskými státy. Já myslím, že v tuto chvíli zaznamenáváme již pozitivní výsledky. Realizace běží a e, chybovost se identifikuje. Za druhé, Tlačíme na to, aby probíhalo zjednodušení, zvláště tím, že se snažíme podnítit členské státy, aby využili v plném rozsahu všechny možnosti, které se objevují v nařízení. Neustále poskytujeme členským státům podporu v tomto smyslu a jsme celkem spokojeni s tím, jak se věci vyvíjejí. Co se týče zjednodušení, spokojenost však není úplná. Výsledky ukazují, že lze podniknout více, zvláště co se týče chybovosti. Té by bylo možné zabránit, pokud by všechny programy eh, běžely tak, jak nabízejí jednotlivé nákladové varianty. To znamená, že eh, občas se objevuje situace, kdy dochází k prodlevám a problémům pro příjemce tomu bychom se měli vyvarovat, proto budeme nadále pokračovat na zjednodušení, jak bylo nakonec i předmětem doporučení účetního dvora. Za třetí, zlepšení zprávy eh, činnosti DG Employment. Tato zpráva byla naprosto zásadní, protože se zde objevuje striktní postup, menší benevolence, menší eh, tolerance vůči reziduální chybovosti. Členské státy reagovaly rychle a zajistily, aby byla podniknuta nápravná opatření a aby tato opatření byla i účinně naplňována v praxi. Tohle všechno je podle mého dobré a důležité. Nicméně výsledky, které eh, se objevují ve zprávě Učitního dvora, ukazují, že zde ještě existuje prostor ke zlepšení a dovolte mi poukázat na několik konkrétních případů, kdy už byla podniknuta opatření Eh, na základě zprávy DAS eh, za rok 2011. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že složitost často vychází z pravidel, která se objevují na národní úrovni, nikoli úrovni evropské. My odhadujeme, že porušení národních pravidel představuje 86 chybovosti, která se objevuje ve zprávě účetního dvora k zaměstnanosti a sociálním věcem. Z tohoto důvodu musíme nadále vyvíjet naše úsilí k tomu, abychom zjednodušovali nákladové varianty a podnítili k tomu i členské státy, které musí přizpůsobovat svá pravidla tam, kde se zjistí, že jsou tato pravidla příliš zatěžující a příliš složitá. Druhá věc, na kterou vás chci prosím upozornit, je ta, že účetní dvůr shledal, že v 76% chybovosti Evropského sociálního eh, fondu měly řídící orgány příslušné informace k dispozici. Mohlo dojít k nápravě ještě předtím, než došlo k osvědčování výkazu. A proto mohu jenom souhlasit s tím, co říkal pan předseda Caldera, že musí zde existovat větší nasazení, co se týče národních orgánů v oblasti řízení a kontroly evropských prostředků. V návaznosti na postřehy účetního dvora v letošní zprávě jsme už realizovali řadu opatření v tomto ohledu. V nedávné době jsme zaslali dopis všem řídícím orgánům a upozornili jsme je na to, že je potřeba posílit proces ověřování a že je potřeba posílit i jejich úsilí. Nadále podnikáme semináře a poskytujeme národním orgánům přímou technickou podporu, aby bylo dosahováno eh, žádoucího zjednodušení. Ve čtyřech členských státech už tyto cílené semináře proběhly v roce 2012, v následujících týdnech budou uskutečněny tři další semináře. To jsou tedy následná opatření, která budou rovněž také doprovázena tematickým auditem, který se bude věnovat efektivitě eh, těchto opatření na základě rizik. Měli bychom vyslat jasný signál. V nedávných letech jsme dospěli k významnému pokroku, musíme však nadále vyvíjet společné úsilí s členskými státy a musíme pracovat na našem cíli, což je jasný účet v, v oblasti všech výdajů společenství. Členské státy jsou a přední linií obrany, pokud jde o tato opatření. Většina pravidel týkající se způsobilosti a většina opatření týkající se chybovosti spadá pod jejich přímou odpovědnost. A v tomto kontextu účast členských států v námitkovém řízení spolu s um, účetním dvorem v rámci tripartitního jednání se ukazuje jako efektivní způsob, jak posílit zájemné porozumění, jak posílit pocit a smysl pro odpovědnost a jak posílit i možnost eh, Um, vyjasňovat složité záležitosti. Je to základní nástroj pro řídící orgány, které mají na starosti naplňování doporučení účetního dvora. Proto mám pocit, že se spolu s komisařem Šemetou, že tripartitní jednání je dobrý osvědčený postup, zásadní krok v rámci námetkového řízení a měli bychom tento krok zachovat. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, já se domnívám, že tyhle úspěchy, naše nasazení je dále rozvíjet. A návazná činnost účetního dvora a vašeho výboru budou nepochybně se pozitivně promítat do eh, další práce na absolutoru za rok 2011. A já si myslím, že diskuze o finančním rámci na rok 2014 až 2020 se bude vyvíjet v tomto duchu. Evropa v tuto chvíli čelí závažným sociálním výzvám a je potřeba reagovat odpovídajícím způsobem a odpovědně řídit naše finanční prostředky. Můžete nám důvěřovat v tomto smyslu, že naplníme vaše očekávání. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane komisaři. A nyní zahajuji diskuzi. Kdo by chtěl hovořit jako první? Nejprve pan zpravodaj a potom pan Píper, takže slovo má pan Gajer. Děkuji. Pokud se podíváme na situaci v eh, sociální oblasti a v oblasti zaměstnávání, tak eh, dospějeme k výsledku, že pokud členské státy budou správně Eh, plně své úlohy, pokud by to tak bylo, tak bychom se dostali eh, pod eh, míru významnosti 2%, více než 4 pětiny chybovosti v této oblasti souvisí s chybami, které spočívají v nesprávném uplatňování národních pravidel a velká část chyb, téměř polovina, tak jak to právě uvedl pan Andor, už by eh, mohla být eh, vlastně odhalena v té první obrané línii v rámci národní kontroly na prvním stupni. To znamená, že v tuto chvíli nemůžeme eh, klást požadavky vám, ohledně toho, co je třeba zlepšit, ale musíme se obracet na členské státy. Takže otázka zní, eh, kde podle eh, vašich eh, útvarů, vašich pracovníků bychom se měli, nebo by se členské státy měly snažit Někde je možné ty programy samozřejmě přeručit, protože to je důležitý podnět situaci změnit, protože bez toho nebudou poskytnuty žádné peníze, ale pokud budeme chtít odstranit goldplating nebo nedostatečné kontroly na první úrovni, tak vyvstává otázka, co můžeme udělat pro to, abychom přesvědčili členské státy. Naše zkušenost nám říká, že rádi hovoří o lepším vynakládání prostředků, ale velmi neradi to sami uplatňují, protože je to stojí úsilí. A alespoň v té členské zemi, ze které pocházím já, mám dojem, eh, že převládá postoj, že jsou to naše prostředky, uděláme proto to, co si sami považujeme za vhodné a nenecháme si do toho mluvit komisí. Tím že můžeme přerušit programy. Máme v ruce velmi silný nástroj, který můžeme členské státy donutit eh, ke správnému chování. A mě by zajímalo, jaké jsou vaše rady, jak zlepšit eh, gold plating a také ty kontroly během té, na té první úrovni. Jak je členské státy přesvědčit? Eh, Snaha argumentovat, i to je samozřejmě dobrý přístup, ale sám mám dojem, že je třeba přijmout eh, rychlejší opatření, a rychlejší opatření to jsou vlastně přísnější opatření, ale v tuto chvíli eh, nevím, co by to přesně mělo být, takže bych byl rád, kdybyste mi eh, poradili. Pane komisaři, chcete rovnou odpovědět na tuto důležitou otázku? Pane předsedo, pane Gajere, já si myslím, že to, o čem tady jste se Eh, zmínil, je velice důležité, především interakce mezi eh, útvary komise a mezi členskými státy a jejich orgány. Jakým způsobem by tato spolupráce měla na pomoci eh, vylepšení situace? Jak už jsem na to upozornil, velký podíl chyb spočívá v uplatňování národních pravidel a mohli bychom Eh, to odstranit přísnějším přístupem, tedy přísnějším přístupem členských států a jejich eh, úřadů. Dobré výsledky ovšem eh, samozřejmě závisí na obou stranách a musíme pokračovat v přístupu, který jsme zaujali v minulých letech. Ne, ne, já si myslím, že je velice důležité, abychom dali čas na implementaci a nevymýšleli nic nového. A, to předtím, než tedy začneme přerušovat programy, měli bychom čekat na to, až to vše začne být účinné, měli bychom podporovat členské státy v tom, aby zlepšovali účinnost eh, svých eh, orgánů. A například eh, mohou být použity semináře a nebo zkrátka školení, také v rámci, a poučení se v rámci tripartitních kontaktů. Měli bychom přesvědčovat členské státy o tom, jak přínosná může být simplifikace, tady ani, a také, jaké jsou dlouhodobé dopady v případě, že nebudou postupovat správně. To je aspekt, na který se často zapomíná a měli bychom eh, chápat, že možná ne okamžitě, ale dlouhodobě to může vést k více auditům, finančním korekcím. Může to mít opravdu dlouhodobé následky Myslím si, eh, že to by mohlo pomoci nasměrovat eh, aktivity tím správným směrem. Děkuji, pane komisaři. A dále Markus Pieper. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já budu muset za chvíli jít, protože se bude hlasovat o mé vlastní zprávě v regionálním výboru, ale mám otázky. Rád bych je položil. Je ohromující, jak nízká je chybovost ve vaší oblasti, pane komisaři. Zdá se, že z hlediska právního postupu běží všechno správně. Podívejme se ale na to, co se nedaří, když je to skutečně z 86% na úrovni členských států. Tady budu rozporovat to, co řekl pan Kajer protože podle smlouvy jsou členské státy povinny zajistit, aby ty programy běžely řádně tak, jak mají i na jejich úrovni. To znamená, že vy jste tady popsali některé přístupy, jak se komunikuje, jak se školí, ale 86% je prostě číslo, které nemůžeme akceptovat a myslím si, že za to odpovídá i komise. Druhá věc. Pokud je po právní stránce všechno v pořádku, tak se ptám přece jenom, čeho jsme vlastně dosáhli. Protože peníze ESF, to znamená z Evropského sociálního fondu, jsou ze 100% určeny na vzdělávání pro zaměstnání. My jsme investovali do Španělska, do Řecka. A dnes jsou to státy, které i v globálním celosvětovém měřítku mají nejvyšší nezaměstnanost. Po právní stránce ale běží všechno v pořádku, ale z hlediska obsahu mi chybí ten výstup, to znamená výsledek této politiky je pro mě odstrašující. Komise kritizuje státy, které mají malou nezaměstnanost mladých, nezaměstnanost mladých jako Rakousko, Německo a další. Já si myslím ale, že v členských státech, v těch, kde je ta situace katastrofální, kde je 42% nezaměstnanost mladých lidí a sta- ti lidé jsou v ulicích, tak tam jsme selhali. A já bych se v této souvislosti zeptal, na základě jakých indikátorů budete v budoucnosti zlepšovat eh, situaci v nezaměstnanosti mladých, jak budete postupovat v těch regionech tak, abychom tam měli viditelné výsledky. Říkám, právní stránka a právní proces je jedna věc, ale skutečnost je věc jiná. Tady bych byl rád, kdyby byly jiné přístupy. Ještě jednu věc možná, že už to děláte, ve spojení s mojí poslední otázkou. Učit se od toho nejlepšího. Existuje nějaký benchmark v Evropě, kde porovnáváte regiony, které mají malou míru nezaměstnanosti mladých lidí, s regiony, kde to je skutečně špatné, tak abyste mohli dát nějaké doporučení. Byl bych rád za odpověď. Děkuji. Děkuji kolegu Píprovi a protože musíte odejít, tak požádám pana komisaře, aby odpověděl hned. Ehm, eh, Děkuji vám za otázku. Opravdu platí, že komise se musí maximálně snažit, aby se výsledky zlepšily. A proto věneme zvláštní pozornost například těm zemím, kde je situace nejsložitější a nejproblematičtější, kde se zjistilo, že tam jsou určité negativní zkušenosti a komise se většinou snaží buď zlepšit eh, správnost pladeb, anebo způsob naplňování a realizace Členské státy vykazují určitou mm, různost v tom, jak eh, plní své povinnosti, dokonce někdy je to v rámci jiné, jedné země, eh, kde se vyskytují rozdíly. Já navážu na vaši otázku. Je opravdu velmi důležité ukázat, že nejde jenom o správnost ESF, eh, e jak říkáte, to je dobré, nebo imponující, ale jde hlavně o výkon. Výkon jako takový, jak vypadá zaměstnanost v Unii. Jaká je skutečná zkušenost v rámci téhle bezprecedentní krize, kterou zrovna procházíme. to je velmi důležité. Je to finanční a hospodářská krize, která probíhá. A za poslední dva roky do velké míry souvisí i se strukturou otoku prostředků z Evropské unie. Ta krize se dotýká hlavně okrajových částí a v těch takzvaných programových zemích se to pocítilo ještě více a jsou tam v tuto chvíli nařízená úsporná opatření, mají probíhat na téhle periferii Unie a já bych zde rád poukázal na to, že výkon Evropského sociálního fondu je vynikající, ačkoliv se jako v jakékoliv jiné krizi setkáváme se závažnými problémy. Stejně se nám podařilo zrychlit tému realizace, což bylo potřeba, zvláště v zemích, jako je Řecko, ale i v Řecku, kde je situace opravdu nemilá, se podařilo posílit realizaci spolu s místní vládou a s místními ministry podařilo se spustit nový projekt a co nejlépe využít prostředku Evropského sociálního fondu. To poukazuje také na to, že Evropský sociální fond, stejně jako obecně strukturální fondy, je program, který může ukázat odpovídající pružnost v dobách krize a může reagovat na nastalou situaci. Nejlepším příkladem je otázka využití, protože před rokem jsme spustili novou iniciativu, která se týkala příležitostí eh, u mládeže a strukturální pro, programy měly napomáhat mnohem více právě mladým lidem. Tam k tomu došlo v osmi členských státech, na které byly, byla tato iniciativa zacílena. Došlo k opravdu eh, významnému navýšení. Eh, týkalo se to hlavně Itálie a špa, Španělska, potom Slovenska a Řecka. A Dohromady to bylo 10 miliard euro, které se podařilo tímto způsobem vyčlenit. A tyto prostředky pomohly asi půl milionu mladých lidí. Samozřejmě víme, že počet nezaměstnaných mladých lidí je mnohem vyšší, než eh, je toto číslo, ale to je jeden z důvodů, proč příští týden komise, doufejme, opakovaně spustí balíček pro nezaměstnanost mladých. Äh, Děkuji, pane komisaři. Pane Pípere, jste spokojen s odpovědí nebo máte ještě další otázky? Zatím v pořádku. Děkuji, kolega Jean-Pierre Ody. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za eh, to, že věnujete našemu výboru pozornost. Účetní dvůr vlastně vychází ve svém stanovisku eh, z různých průzkumů, je jich tam asi 180 a mě by zajímalo, eh, jaké platby eh, tady jsou z vaší strany, včetně tady plateb členských států vůči Evropské unie. Já si myslím, že to jsou stovky tisíc a mám pocit, že když tady máme pouze 180 kontrol, tak vlastně z toho nemůžeme vyvozovat nějakou kontrolu, která by byla seriózní. Druhá otázka se týče, týká e, kontrol auditních orgánů. Byly dva e, auditní orgány, které byly kontrolovány. A e, já se tady obracím na účetní dvůr. Ty kontroly se týkaly spíše technických aspektů a já si myslím, že my bychom měli především kontrolovat nezávislost těchto orgánů. Já jsem některé navštívil a proto si myslím, že je potřeba, abychom seriózně zproskoumali, jestli jsou tyto orgány opravdu nezávislé, kdo je řídí, jak jsou stanovovány odměny eh, pro zaměstnance, protože jsem přesvědčen, že tyto orgány E, jsou podřízeny ministerstvům, tedy členským státům, a proto tyto orgány nemohou být zcela nezávislé. Poslední připomínka, která se týká společného řízení. E, vaše portfolio v podstatě celé je ve sdíleném řízení a vy jste uvedla, já vám tady děkuji za upřímnost, že eh, mnohé eh, věci tady eh, pochází od členských států a já jsem se vyjádřil na plenárním zasedání i zde v tom smyslu, že je potřeba možná v tuto chvíli již toto sdílené řízení zrušit Eh, někdo mm, říkal, jak je možné nalézt řešení společně s členskými státy, protože komise je ten, kdo odpovídá za smlouvy, ale toto sdílené řízení, které ve své době bylo užitečné, možná v tuto chvíli už není smysluplné, možná, že by bylo dobré to zrušit a změnit. Já nevím, eh, kolik stojí tato organizace. Eh, je to účinné? Když tady vidíme tyto průzkumy účetního dvora, tak vidíme, že v rámci sdíleného řízení dochází k podvodům, k chybám a, a vypadá to, že Evropská unie není schopná platit své faktury 8 miliard euro. Proč? Protože nebylo, tady nebylo, nebyla schopnost Eh, informovat eh, finanční složky Evropské unie o potřebách členských států. A teď je tady vidět, že není eh, schopnost zaplatit faktury za rok 2012 ve výši 8 miliard. Za to bychom se měli sdělit, ale v podstatě je to tím, měli bychom se stydět, ale v podstatě je to tím, že nebylo toto sdílené řízení schopno to dobře zorganizovat, aby jsme byli vzájemně všichni dobře informováni. Pane komisaři, vy jste tady uvedl, že tady jsou věci, které hodně závisí na národní úrovni. Já se tady obracím na koordinátory politických skupin. Myslím si, že by bylo potřeba vést tady zásadní diskusi s národními poslanci, protože jsou to národní poslanci, kteří kontrolují vládu. My kontrolujeme Evropskou komisi. Měli bychom o tom diskutovat, a to zcela zásadně, s našimi národními eh, kolegy z národních parlamentů a měli bychom zrušit tuto organizaci, eh, kdy eh, každý členský stát má své slovo a, a máme tady to sdílení řízení a každý e, si tam hlídá to svoje. Je potřeba, abychom e, tady vytvořili naše vlastní finanční řízení, vlastní finanční zprávu na evropské úrovni. Položil jsem stejnou otázku kolegovi Šemetovi, který mi ovšem odpověděl, že nemáme prostředky eh, na pracovníky, na, na eh, lidské zdroje na evropské úrovni. Dobře, pokud zrušíme společné řízení, tak by bylo potřeba vytvořit eh, takový orgán na evropské úrovni, nějakou organizaci, která by se tím zabývala, ale myslím si, že by to bylo levnější, než když to všechno dělají členské státy státy. Eh, já se na vás obracím jako na komisaře, který je pověřen eh, portfoliem, eh, kde z velké míry jde o sdílené řízení. Mě by zajímalo, co si myslíte o tom, jestli by mělo smysl centralizovaně toto řídit na evropské úrovni. Ehm, Pane Ody, v prvé řadě reprezentativnosti toho vzorku. Já si myslím, že musím spoléhat na profesionalitu auditorů v této otázce a ten vzorek se považuje obecně za odpovídající a já bych ho ani nespochybňoval. Nespochybňoval bych reprezentativnost tohoto vzorku. Jde totiž o matematickou otázku. A Měli bychom důvěřovat celému provedenému úkonu i vzorku. Pokud jde o sdílenou odpovědnost a pokud jde o roli členských států a jejich orgánů, tak jste bych řekl, že se domnívám, že to je politická záležitost, politické rozhodnutí a politická volba. Bylo to politické rozhodnutí a myslím, že jsou důvody k tomu, abychom sledovali tento směr a drželi se ho. Já nespochybnuju, že existují určité problémy na obou stranách, které spočívají v tomto ujednání. Nicméně sdílená odpovědnost eh, je praxi, která navazuje na postupy rozvojové strategie jednotlivých členských států a regionů. Členské státy musí být autonomní, vytvářejí se vlastní strategie, a komise a obecně Evropská unie sehrává podpůrnou roli v této věci. Samozřejmě by měly přednostně napomáhat zájmu zbližování konvergence v oblasti finančního řízení a ke zlepšování výsledků, to ano, ale my jsme ze zkušenosti vypozorovali, že ta podpora, kterou poskytujeme je tím pravým naplňováním našeho úkolu a vypadá to slibně. Zároveň existuje řada regionů, které vystoupily z kategorie soudržnosti, najednou se spolehají sami na sebe a pochopitelně ta předchozí spolupráce s eh, institucemi Evropské unie a mezi EU eh, e a jejich agenturami a orgány vytvořily vytvořila praxi, která se eh, zavedla a udržela. Musíme se na to dívat tedy touto optikou. Je to zdůvodnění původního politického rozhodnutí, krom obecného principu subsidiarity, který do toho rovněž vstupuje. Děkuji. Děkuji vám. Chcete do toho opět vstoupit, prosím? Já jsem se asi špatně vyjádřil, pokud jde o počet plateb, pokud jde o Eh, ten průzkum, tak eh, jsem eh, se obracel na účetní dvůr, ale mě by zajímalo, jaký máte počet plateb celkový. Je to 5 tisíc, 5 milionů, nebo kolik to je, tedy ty platby vůči finálním příjemcům? Yep, um, the general, um, director general. Pan uh, generální ředitel vám odpoví na tuto technickou otázku. Přistoupíme na to, protože chceme mít co nejpřesnější otázku, eh, tedy pardon, odpověď, takže máte slovo. To bude asi zklamání pro vás, protože já nebudu schopen a nenastavit kůži abych vám řekl přesné číslo, je, jsou to asi tisíce pladeb, nejsou to stovky tisíc plateb. V tom sdíleném řízení jsou to tisíce pladeb, v podstatě jde o prefinancování a potom financování a e, vždy to závisí na výdaje toho daného projektu, na výdajích toho daného projektu a může to samozřejmě ověřit ve spolupráci s komisí a můžeme vám zaslat eh, přesnější číslo, ale myslím si, že to budou tisíce pladeb. Dobře. Chcete k tomu ještě něco dodat? Nechcete? Dobře, velmi vám děkuji a dále má slovo kolegyně Inge Gressle. Děkuji. Já chci poděkovat za výroční zprávu o činnosti, která obsahuje kompaktní informace, že tak, v takovou formou, že nemusíme dlouho hledat. Pokud je o roky 2000 až 2006, tak eh, tam máme stále ještě převis 2 miliard euro a je tu rok 2011 a mě by zajímala aktuální informace o tom, jak to vypadá, eh, abychom věděli, protože eh, se blížíme na konec roku 2012. Zajímá mě, jestli můžeme dostat ty aktuální informace, jak se ta situace vyvinula. Zajímá mě také, eh, co je hlavní příčinou tohoto spoždění, na co jste přišli. Myslím si, že to, že to trvá tak dlouho, tak eh, je nepříjemné a eh, nerozumím tomu. Možná, že byste mi mohli vysvětlit, proč to tak je. A druhá otázka, nebo druhá skupina otázek se týká Řecka. Eh, Řecko bylo kategorizováno nebo klasifikováno jako země s nízkým rizikem a tady bylo zhruba 57 miliard euro. Jak eh, posuzujete, hodnotíte tu krizovou zprávu nebo administrativu? Eh, pokud máte informace, řekněte nám je, tak abychom věděli, jak se ta situace tam vyvíjí. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní Kresle. Pane komisaři. Eh, Madame Gressle, eh, Paní Gressle, pokud dovolíte, tak já začnu s tou druhou eh, částí, kde jste se ptala na Řecko, protože jsem eh, o tom eh, částečně jednal a také protože vy tady zmiňujete administrativní kapacitu a z tohoto pohledu a do určité míry, to bylo a do určité míry to zůstává také velkou výzvou. Jeden z programů ESF v Řecku byl zaměřen na vylepšení administrativní kapacity, tak aby se tedy pomohlo provádění reform v této oblasti. A Velmi úzce jsme tady spolupracovali s místními orgány, s příslušnými ministry a snažili jsme se to nasměrovat eh, tím správným směrem, tak aby to bylo dostatečně rychlé. Eh, pan Papademis, eh, premiér, eh, nás tady navštívil a já jsem ho tehdy upozorňoval na tento konkrétní problém. Nejenom z toho samotného důvodu, ale proto, že to má širší dopady na administrativu a její výkon. A doplnil bych, že v Řecku tam Eh, nemáme pouze naše vlastní, nebo nevycházíme pouze z vlastních eh, eh, týmu a z našeho přístupu, ale už déle než rok byla zřízena pracovní skupina, která tam působí a, a úzce spolupracuje s našimi útvary a také s řeckými orgány. A tato úzká spolupráce vymyslela, eh, přispěla k tomu, že jsme jak kvantitativně, tak kvalitativně eh, situaci vylepšili. Pokud se ptáte, jestli jsme zcela spokojeni, tak musím říct, že ne, ale musím přiznat, že situace, tedy, eh, že situace je velice obtížná. Potom první část vaší otázky, která se zabývala období 2000 eh, až 2006, tak eh, já asi nemusím zdůrazňovat, že toto je delší postup a protože komise může uzavřít program pouze za předpokladu, že je plně spokojena se situací a nevidí tam žádné významné riziko, eh, které by ještě zůstávalo. A abychom se přesvědčili, že tomu tak je, tak to samozřejmě trvá určitou dobu, ale aktuální číslo v tuto chvíli je, že jsme uzavřeli 154, tedy generální ředitelství Employment uzavřelo 154 programů a ty zbývající se ještě v tuto chvíli analyzují a e, tento mm, postup tedy probíhá s členskými státy. Je to tedy většina, zbývá dohromady 85 programů a to z 239. Eh, uh, Děkuji. Paní Krestle, další otázka. To znamená, že dvě třetiny programu jsou uzavřené, ale jedna třetina ještě otevřená. Co je důvodem? Není přece normální, že pět šest let po posledním finančním rámci Eh, potřebujeme tolik času na tyto věci, tam není něco v pořádku. Jak si to vysvětlujete? O jaký jev tady jde? To přece není možné. Well, eh, what takes time is uh, to collect all... Ono totiž trvá nazbírat všechny tyto informace a zároveň trvá vysvětlit všechny postupy a pravidla v členských státech což bohužel vede k tomu, s čím se v tuto chvíli setkáváme. Já bych se s vámi stotožnil eh, v tom smyslu, že to trvá dlouho, to je stanovisko, které rovněž sdílím, byť se snažíme maximálně zrychlit tempo, jak získat reakci členského státu, ale zase bychom neradi věc uspěchali a třeba uzavřeli program, který běží a vše, ne, ne všechny detaily jsou hotové. Takže ještě jedna otázka. Kolegyně Kresla a pak už přijde na řadu pan Gajo. To, co uvádíte v analýze, a kolega Gajer o tom mluvil, jako hlavní zdroj chyb, což je porušování národních pravidel, Nevzniká to náhodou také tím, že otázka způsobilých výdajů, které jsou, které nejsou, je přenechána členským státům. Neměli bychom my jako Evropská unie toto lépe specifikovat, tak abychom snížili počet chyb, protože je to zase v nových programech a zase se vysvětluje, co je způsobilý výdaj, co ne. To je první věc. A druhá věc, kolega Píper o tom mluvil také, ten, ten nedostatek výsledků. Vydáváme peníze na to, abychom to odstranili nebo abychom vyřešili problém. Já bych spíš řešila problém. Zajímá mě, jaký je váš názor na úspěch, kterého máme docílit těmito penězi. Děkuji. Yeah, Mr. Commissioner, difficult questions, but... Eh, to jsou složité otázky. Možná mi ale dovolíte, abychom se snažili mezi komisí a parlamentem tuhle situaci vylepšit. Ano, pane předsedo, to jsou zásadní otázky a opravdu platí, že aby se zaučtovala tato čísla, která přicházejí z analýzy a abychom se o tato čísla postarali, tak bychom měli v prvé řadě vysvětlit a vyjasnit, jak vypadá výkon v oblasti způsobilosti nákladů. Proč to ponecháváme na členských státech? Proč jim necháváme takovou benevolence, co se týče způsobilosti? Já si myslím, že to souvisí s ohromnou diverzitou ekonomické reality v, členské, v členských státech. Pokud jim totiž tu benevolenci nenecháme, tak budeme moci umožnit pouze obecné programy. A pro nás je důležité zacílit prostředky ESF a dalších fondů na konkrétní úkoly v členských státech. A pokud chceme tohle zacílení, tohle účelnost, tak potom pravidla, včetně těch, která se týkají způsobilosti, musí být nadefinována podle místních příslušných podmínek a podle konkrétních okolností a konkrétní situace. Takhle se musí eh, stanovovat definice. Neznamená to, že všechno bude přes noc dokonalé. Někdy zaznamenáváme, že členské státy se poučí z praxe a zjistí si sami, jak se nejlépe vůbec pojedná otázka způsobilosti. A pak dojde teprve k dosažení zlepšení a pokroku. Potom si myslím, že pomáhá zjednodušení a tyto snahy, ale rovněž také musíme podnítit členské státy v tom, aby ty zjednodušené varianty vůbec v praxi využívaly a aby se snižovala tím pádem chybovost. A otázce výsledků a našeho vyhodnocování těchto výsledků, já navrhuji, abychom tuhle otázku zasadili do kontextu toho, jak krize dopadla na hospodářský a sociální rozvoj Evropské unie. Jak recese z roku 2009 a 2010 a pokles pracovní příležitosti zasáhla tuhle oblast. Když se podíváte na to předchozí období, tak zjistíte, že existovalo opravdu dobré období, co se týče zlepšení zaměstnanosti a v rámci Lisabonské strategie se pracovalo na zlepšení situace v oblasti celoživotního vzdělávání a zlepšování zaměstnatelnosti, zlepšování lidských zdrojů. Skutečnost je taková, že vzhledem k recese, která následně proběhla, a na to jsem i chtěl upozornit v souvislosti s tím, co říkal pan Pipe. Tak um, krize zasáhla jednotlivé oblasti různě. Některé výsledky, které se podařilo dosáhnout, byly najednou zlikvidovány. A my teprve uvidíme a zjistíme, jak to zasáhlo vůbec lidské stroje, v Evropské unii jakmile začne oživování. Ale to si vyžádá zacílené, soustředěné snažení, zvláště v dobách krize. A proto komise zaujala nový směr, protože běžně jsou to členské státy, které se ujmou iniciativy a chtějí měnit operační programy a upravovat je. Poprvé je to komise vzhledem k situaci v oblasti nezaměstnanosti mladých. Poprvé je to komise, která se ujala iniciativy a navrhuje sama členským státům, co podniknout. Výsledky bude potřeba vyhodnotit v příslušném kontextu. Kontext je složitý. Když se na to však podíváte konkrétně v souvislosti s programy, v souvislosti s výsledky prostředků Evropského sociálního fondu v členských státech, tak zjistíte, že to hodnocení bude nakonec pozitivní. Děkuji. Ja, vielen Dank. Der nächste... Děkuji. A další je pan Kajar, prosím. Nejdříve mi dovolte připomínku k těm otázkám. Jsem pro, abychom my v tomto výboru diskutovali o tom, nakolik v budoucnu budeme věnovat eh, svou pozornost a rozšíříme ji od čistého přeskumu compliance na audit. Já jsem se od sekretariátu dostal čísla. Americký účetní dvůr z velké části, myslím, že to jsou čtyři pětiny, dělají jenom auditu, audity výkonnosti. Vychází se z toho, že když se nedodržují pravidla, tak se pravděpodobně nedosáhne ani cíle. Čili v podstatě od compliance přešli k výkonnosti, k performance. Otázka je, čeho docílíme těmi penězi. Eh, to jsou otázky, které, na které se ptala paní Kresle, pan Pípr. Jsou to, je to těžké, předhazovat komisi, vyčítat jí, že eh, tu věc neřeší, to je trochu mimo, kolegyně a kolegové, protože eh, vzhledem k situaci, vzhledem k velikosti ESF, tak, jak si to i řekla ty, odstranit ten problém, to je trochu eh, přehnané. To bychom museli ten rozpočet zdvojnásobit, ne ho krátit. Už před krizí v různých státech EU například byla míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi velmi vysoká. A když potom od komise, to si asi tak eh, nemyslela, ale když to takto naformuluješ, že by komise měla odstranit ten problém, zlikvidovat ho, tak to komise nikdy sama nemůže zvládnout, protože tu máme princip subsidiarity, eh, ten je důležitý zejména pro Německo a já si myslím, že by to nebylo průchodné ani v členských státech. Pokud je o subsidiaritu, tak eh, komise se bude věnovat eh, jedné oblasti a bude dělat přesné předpisy, ale když přijde potom k implementaci v Německu, tak komise, tak jak řekl správně kolega Bíbr, se k tomu eh, do toho nemá co mluvit. Takže komise v rámci evropského semestru eh, se může podívat do národního rozpočtu v takové míře, o které si myslím, že na některých místech můžeme diskutovat. Pokud ale komise potom jemně upozorní na evropském semestru, že v Německu není nejlepší nápad zavést příspěvky na péči, tak je oheň na střeše. Takže si myslím, že od komise můžeme očekávat součinnost jenom v té míře, v jaké jí dáváme k dispozici prostředky. A tady bychom se skutečně měli pohybovat eh, v té oblasti, za kterou komise zodpovídá a v té očekávat eh, nejlepší možné výsledky i z hlediska compliance. Ještě bych měl jednu otázku na pana komisaře, než budeme pokračovat. A je to otázka finančních nástrojů. To je nový nástroj v rozpočtu. To znamená, zabýváme se rozpočtem a díváme se na tento nástroj pozitivně, protože nám to slibuje dobrou páku, když půjde o kontrolu dodržování předpisů, ale máme také určité obavy, protože to instrumentárium pro kontrolu finančních nástrojů zatím ještě není dostatečně rozvinuté. Pane Andore, mě zajímá, nakolik jste to použili vy ve své oblasti a jak efektivně hodnotíte tyto finanční nástroje? A ještě jednu otázku na Evropský účetní dvůr. Při různých jednáních, která jsem vedl s komisí a jejími orgány, jsem slyšel, že ta trojstraná setkání, to znamená účetní dvůr plus komise plus orgány členských států, v duchu školicích opatření, o kterých hovořil pan komisař, přinesly velmi dobré výsledky. Ve chvíli, kdy se sejdou tři zúčastněné strany, najdou vzájemné pochopení pro práci, pro eh, redukci chybovosti a to je to, co také chceme. Potřebujeme vyšší pochopení na straně členských států, aby lépe chápali, jak funguje a jak má fungovat kontrola evropských peněz. Zajímalo by mě, jak eh, dvůr hodnotí toto opatření ze svého úhlu pohledu a zda se toto opatření má používat ve větší míře. Děkuji. Široká škála otázek, pane komisaři. Odpovíte hned? Uh, eh, Mr. Gajer. Uh... Děkuji, pane Gajera. Já jen stručně k té otázce Německa. Já bych se rád vyjádřil k jednotlivým doporučením jednotlivým zemím, protože některá doporučení, která se týkala pra- pracovního trhu a příslušných opatření, jsou pro mě jenom referenčním bodem. Pokud jde o nové nástroje finančního inženýrství, k čemuž jste zřejmě odkazoval. Tyto nástroje mají velmi inovativní povahu, to je asi jeden důvod. A druhý důvod je ten, že jiné strukturální fondy už v této oblasti běžely a vyvolaly hodně zájmu, co se týče no, toho, jak se osvědčili. No, obrázek, co se týče Evropského sociálního fondu, je takový, že tyto nástroje představují pouze 2% celkového objemu. To je skromný podíl, nicméně musíme i tohle prověřit, abychom se vyvarovali různých rizik A v některých oblastech, jako je třeba mikrofinancování, bychom se mohli vyhnout použití takových nástrojů, pokud se na tom shodneme s členskými státy. Co mohu říct si ke kvalitě těch 2%, tak zde nevidíme nebo nezaznamenali jsme žádné negativní zkušenosti, co se týče správnosti. Nijak se to zde neodchyluje od běžného průměru, ale samozřejmě to budeme nadále sledovat a budeme tomu věnovat pozornost. A konkrétně se na to zaměříme, budeme vyhodnocovat to, co vyhodnotíme jako důležité k tripartitě. Znovu upozorňuji na výhody tripartity. Nejenom, které vyplynuly z minulosti, kde to vedlo k vyjasnění, k výměně informací o předchozích zaznamenaných zkušenostech, ale objevily se rovněž výhody, co se týče dalšího vývoje, budoucnosti, kdy se prostřednictvím tripartity utvářely osvědčené postupy členských států, které se učily předávat si informace k tomu, jakým způsobem lze dále řízení prostředků vylepšovat a zkvalitňovat, takže je to něco, na čem bychom měli dále pracovat. To je to praxe, kterou bychom měli rozvíjet a to i odpovídá stanovisku komise s tím, že bychom to měli dále podporovat. Okay, I have two more colleagues on my list. Mám, mám dva další kolegy na seznamu a pan Ispia ještě jedno. Thank you, chairman. About... Děkuji, pane předsedo. K té tripartitě. což je součást celého postupu. My jsme zaznamenali výhody pro členské státy. Chtěli bychom upozornit na to, že tripartitní jednání by měla zůstat důležitým krokem v rámci celého postupu. Je to nejdůležitější krok, kdy dostáváme zpátky odpovědi a reakce na naše předběžná zjištění. To je to nejdůležitější a mělo by se to vnímat jako okamžik, kdy členské státy získají příležitost se mobilizovat a vyčerpávajícím způsobem zareagovat písemně. A komise by měla proto podnítit členské státy v tom, aby co nejpozorněji tento postup dodržovaly. Členským státům by mělo být jasné, že tripartitní jednání jsou opatřením, k němuž se přistupuje až poté, co standardní postup selže nějaké komplikované záležitosti. Často se přistoupí k tripartitnímu jednání a je potřeba se na to předem připravit. My jsme to využili v roce 2011 ve výroční zprávě kapitola 6. Nicméně ne všechny senáty našeho účetního dvora využívají tento postup. Je to varianta, je to možnost, kterou lze využít, ale Zvláště na úrovni členského státu je potřeba vždycky vysvětlit, jak to funguje, že běží audit, pak se reaguje na písemná stanoviska a řeší se takto ta zjištění. Yes, uh, certainly I fully... Ano, já naprosto chápu, co říká pan Ispě k této otázce. Naše stanoviska se v tomto nerozcházejí, naopak se doplňují, pokud jde o výhody tohoto postupu. Dovolte mi znovu upozornit na to, že jaké výhody má tripartita. Já myslím, že se osvědčila. Je to otázka systémová ke kontrolám a postupu členských států a proto se domnívám, že je to dlouhodobá investice, kterou lze považovat za výhodnou v dlouhodobém horizontu a my se nedomníváme, že bude tento postup nahrazen. Děkuji. OK, vielen Dank. Als nächstes. Děkuji. Děkuji kolegyně Andra Larsen. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já si myslím, že je velice obtížné eh, přesunout se k hodnocení výkonnosti, pokud eh, nemáme jasnou představu eh, o regularitě problému a chtěla bych upozornit, že nezaměstnanost mládeže dnes narostla na 11,7 Je to nejvyšší míra, kterou jsme v Evropě kdy měli. A já se obávám, že jak říkáte, krize narušila eh, výsledky a úsilí Evropské komise eh, v oblasti této politiky, ale myslím si, že pokud vše, co jsme vkládali eh, do této oblasti, veškerý ten rozpočet, kdyby byl dobře investován, tak si myslím, že bychom dnes měli mladé podnikatele, kteří by byli schopni vymanit nás z krize. Ale není tomu tak. A asi tedy budete obvinovat banky nebo finanční instituce kvůli tomu, že neposkytují úvěry těmto lidem. A možná, že to je součást toho problému, ale obávám se, že zároveň neuznáváte svou část zodpovědnosti na této krize krizi a e, problému nezaměstnanosti, protože já si myslím, že politika komise e, má v sobě co si, co je nastaveno špatně a ty výsledky e, to ukazují. Mnozí z nás eh, tady teď eh, sedí a eh, byli jsme zapojeni do vyjednávání do rozpočtu na rok 2013 a také na období 2014 až 2020. A upřímně řečeno, já už bych nechtěla další peníze daňových poplatníků vkládat do politik, které nefungují. A čas na to, abychom se rozmýšleli, skončil. Musíme nalézt řešení, abychom se vymanili z krize a nezaměstnanost je samozřejmě eh, klíčová záležitost a já nevnímám, že tato politika Evropu z krize dostane. Zajímalo by mě, jestli uznáváte eh, alespoň jednu nebo dvě věci, kde si myslíte, že ta politika eh, selhala. Pane komisaři. Děkuji. Vítám posun k hodnocení založeném na výsledcích, pokud jde o EFS a také eh, pokud jde o finanční nástroje Evropské unie dlouhodobě. Eh, proto eh, jsme uvítali nové nařízení, které komise navrhla, ale měli bychom se zaměřit na současnou situaci a myslím si, že je to velmi důležité. Proč je nezaměstnanost mládeže ne, taková, jaká je a proč eh, v první části krize, především v zemích jako je Španělsko, tak rychle narostla. Co se stalo, kde byla chyba, eh, jaký, jakou roli tady hrály finanční prostředky Evropské unie a EFS. Podle mého názoru tady hrály velmi skromnou roli. Hlavní uh, problémem je, že tyto ekonomiky, kde nezaměstnanost mládeže narostla, že že to je vlastně výsledek té politiky, kterou se zvolili v minulosti. Například pokud je o Španělsko, tak ekonomický růst velmi závisel na několika málo sektorů, eh, sektorech, jako je například eh, vzdělávání, tady, pardon, stavebnictví a nemovitosti a nakonec se ukázalo, že to je pouze bublina a eh, samozřejmě v době boomu to bylo velice atraktivní pro mladé lidi a mnozí z nich třeba přestali studovat nebo eh, vzdělávat se a místo toho, aby investovali do svého rozvoje, tak eh, začali působit v této oblasti. A eh, pokud jde o finanční prostředky Evropské unie, fondy ESF, tak já si myslím, že ty k tomu přispěly málo, protože koncepce programů byla v rukou členských států a regionů. A a nebyly tam eh, eh, silné pilíře lepšího řízení. A teď v posledních dvou letech máme také schopnost ovlivnit politiku členských států prostřednictvím ekonomického řízení, ale to jsme dříve neměli. Tedy ekonomický eh, semestr můžeme dát specifická doporučení a vytvořit vazbu mezi doporučením a vynaložením finančních nástrojů Evropské unie když se to bude dělat tímto způsobem, tak je to výhodnější, například pokud jde o modernizaci eh, profesního školení, vzdělávání. V Madridu minulý týden jsem eh, se seznámil s jedním projektem, kde EFS byl velmi dobře využit na modernizaci eh, vzdělávání v oblasti špičkových technologií. A Mohlo by se tímto způsobem zabránit třeba krizi v Portugalsku? Asi ne, eh, protože investice tam eh, šly správným směrem, ty investice z evropských zdrojů, ale eh, ostatní politiky, jako například konkurenceschopnost, a, finanční řízení země, nevytvořili správné prostředí a když dorazila krize, tak samozřejmě tady bylo mnoho vlivů, které zhoršily problémy, místo toho, aby je zmírnili. Tedy ty dopady finanční krize. Tato otázka je tedy velice komplexní a souhlasím s vámi, že ty politiky, které jsme dříve vedli, mohly být mnohem eh, eh, silněji zaměřeny na některé schopnosti nebo dovednosti, které jsou důležité do budoucnosti Eh, tedy takové dovednosti, které se nyní eh, začínají více zohledňovat eh, v rámci vzdělávání, především v některých jižních zemích, například informatika, což je horizontální dovednost, která je samozřejmě nezbytná v každé profesi. Ale poučili jsme se nejenom v rámci balíčku, který komise v Dubnu přijala, a ten e, samozřejmě a také to poskytuje určité vodítko, když vedeme dialog s členskými státy, e, pokud jde e, o problémy toho dřívějšího období. Dobře, to tedy spojuje tu diskuzi a to, co řekl pan Pieper a pan Jean-Pierre Audy. Pokud existuje sdílené řízení, tak operační programy členských států jsou nastavovány Eh, tedy v členských státech a euroskeptici to kritizují, tvrdí, že peníze se dostávají do špatných odvětví v hospodářství. Myslíte si, že by to bylo jiné, kdybyste mohli rozhodovat vy, nebo jak se z toho poučit do příštího finančního období? Přál byste si eh, striktnější kondicionalitu při eh, vyčlenování fondu do jiných odvětví ve společnosti? Eh, pane předsedo, já myslím, že co se týče podmíněnosti, tak eh, si myslím, že hlavně ta provázanost musí být zcela zřejmá a nové nařízení o víceletém finančním rámci už poukazuje na tuto striktnější podmíněnost i u konkrétních programů, kde už eh, činnosti začaly. To řešíme, ře, řešíme to s našimi partnery v jednotlivých regionech a poukazujeme na investiční priority a tuhle provázanost síly Evropa 2020. Takže já jsem pro, ale myslím, že musíme jenom najít jinou vyváženost, než jakou jsme uplatňovali v minulosti pokud jde o roli EU institucí a členských států. Myslím, že to lze bez toho, abychom spochybňovali sdílenou odpovědnost, spíš tím, že budeme víc poukazovat na sdílené cíle na úrovni EU, což v mém případě znamená zaměstnanost a sociální otázky, e, vyhodnocení řízení v rámci evropského semestru, vyhodnocení provázanosti a fungování. Děkuji. Jako další tu mám paní Kresla. Děkuji. Já se musím ještě zeptat. A chtěla jsem kolegovi Kajerovi říct, že ta iniciativa to je vlastně to, o co se, se snažíme dosáhnout lepších výdajů tak, abychom měli skutečně čísla, která odpovídají. Tady nevidím žádný rozpor s tím, že to najednou objevily také členské státy. Byl nejvyšší čas. Myslím si, že peníze, které máme, tam musíme doložit, že ty peníze skutečně něco změnily, že k něčemu vedly. A já ten uh, Důkaz tady vidím jenom částečně. Takže dvě otázky. Jedna se týká globalizačního fondu, o kterém jsme stále ještě nemluvili. Kde vidíte největší úspěch eh, globalizačního fondu u jednotlivých projektů? Kde můžete říct, jak to dobře fungovalo a zafungovalo? Task Force. Předtím jste řekl, že eh, v Řecku je velmi eh, dobrá spolupráce s Task Force a Dovolte mi, abych se zeptala, jak vypadá ta operace, jaký je úkol eh, Task Force při implementaci programu ESF, co si pod tím konkrétně představit. Děkuji. First, um, concerning the... V prvé řadě, pokud jde o evropskou globalizaci a fond přizpůsobení, já myslím, že tohle je naprosto zásadní, možná nevyhnutelný nástroj, který přináší zásadní předanou hodnotu. Přestože probíhá krize a v mnoha zemích je problém se zaměstnaností, tak tento nástroj pomáhá mnoha lidem v situacích, kdy došlo k zásadnímu propuštění v krátké době a těmto lidem to pomáhá najít nové pracovní uplatnění, ať už v pracovním poměru nebo na volné noze, a to takže v krátkém časovém horizontu. A my k tomu připravujeme statistiku. Naposledy to bylo eh, za předchozí rok v srpnu. Tato statistika ukázala kapacitu Evropského fondu globalizace EGF. A zvláště v době kdy se fiskální politika musí zpřísňovat, tak členské státy budou muset dodržovat striktněji fiskální pravidla Evropské hospodářské a měnové unie. Tento fond přináší zásadní přidanou hodnotu a pomáhá těm, kteří byli propuštěni jak víte, po, mnoha let, po mnoho let docházelo k postupnému útlumu. Asi 100 projektů v mnoha členských zemích využilo tohoto fondu. Bývalo by se jich mohlo hlásit i více. Ohlas pracovníků je veliký, stejně jako ohlas orgánů v oblastech, v kterých se tyto projekty realizovaly. Ten ohlas je dobrý, nebudu zastírat, že jsou určité potíže. Mainly linked to Možná někde to probíhá příliš dlouhavě a někde jsou problémy s výkladem způsobilosti výdajů. Nicméně obecně jsou výsledky dobré, což je pro nás příznivé a vede nás to k tomu, že připravujeme další kroky v rámci EGF a další kroky, co se týče způsobilosti a krytí nákladů. Situace v Řecku. Já jsem se sešla s panem Reichenbachem ještě předtím, než tento projekt se spustil a několikrát jsme se sešli i následně, abychom se vzájemně informovali o dosažení pokroku. Já se domnívám, že pokud jde o realizaci ESF, tak zde je klíčové udržet zacílenou soustředěnost státu na reformy. A je také důležité, aby jednotlivá ministerstva a složky státu, zvláště ty, které mají co dočinění s oblastí zaměstnanosti, se soustředili na potenciál Evropského sociálního fondu a využívali jej. Zvláště v situace, kde dochází k výměně ministra a hlavních eh, představitelů, což byla záležitost, která nastávala poměrně četně v nedávné době. Je třeba zachovat kontinuitu a jednotnost postupu a měli bychom navázat na priority, což je oblast, která může tahle specializovaná skupina zvláště pomoct. Ale stejně nenahradí standardní postupy a standardní úkony eh, pracovníků komise. Ty totiž eh, musí tak jako tak pravidelně navštěvovat příslušné představitele orgánů. Eh, Děkuji. Paní Kesle eh, měla ještě jednu otázku a já bych měl také jednu. Eh, iniciativa Beta Spending ze strany Spojeného království a Německo a další netoplátci si myslí, že lepší politikou výdajů by se dalo uspořit Dali by se ušetřit peníze. Co si o tom myslíte vy? Nebo vidíte možnost, aby v některých státech, které jsou na tom hospodářsky lépe, bylo možné uspořit eh, ty peníze tak, aby se vlastně eh, rozpočet eh, trochu snížil. Takže netoplátci, škrty v rozpočtu. Považujete za rozumné, abychom měli jinou, jiné rozdělení peněz ESF podle jiných regionálních hlavních bodů, čili směrem k těm zdrojům krize, ložiskům krize. Well, I'm very much in favor of, uh... Já jsem pro iniciativu uh, Better Spending a mám za to, že ty snahy jsme už zapracovali i do nového nařízení o Evropském sociálním fondu. V tomto duchu tak, abychom zlepšili správnost a řádnost výdajů a i abychom zlepšili celkové výstupy. Zda se to má vnímat jako součást celkového rozpočtu. Zde se domnívám, že mám určité pochybnosti a mám za to, že všechny členské státy se v tuto chvíli potýkají se zásadními problémy, pokud jde o trh práce. A to včetně těch, které si zachovaly dobrou výkonnost na poli trhu práce i v dobách krize a nadále tam v posledních letech probíhal růst eh, počtu pracovních příležitostí. Pochopitelně ty země na periferii se potýkají s velkým problémem nezaměstnanosti a vytváření pracovních příležitostí je tam složité, zvláště u ohrožených skupin, jako jsou mladí. Co ale se neliší v jednotlivých členských zemích, je otázka stárnutí a investice, potřeby investice do této kategorie. Některé z těch zemí, které se vedou lépe, vyrovnávají tyto problémy na trhu práce. Řekněme, že, že jsou zde země, které se opravdu tady vedou lépe. Jejich ministři, jako je ministr von der Leyen, na toto téma hovořil a my jsme hovořili i o jedné situaci, což je situace na německém trhu práce, kde dochází k určitému nedostatku v jistých kategoriích. To je ovlivněno demografickými trendy a hospodářskými výzvami, Navazuje to i na potenciál trhu práce, potenciál zaměstnanosti. Tento nedostatek může mm, souviset s nějakou určitou kvalifikací, dá se to rozdělit podle sektorů, podle regionů, ale omnívám se, domnívám se, že to je velmi obecný problém. Také je potřeba, aby se podporovaly přezranční projekty, aby se podporovala mobilita a spolupráce v rámci prostředků ESF. A služby zaměstnanosti by měly v jednotlivých členských státech eh, spolupracovat. Nezaměstnanost mladých, je problémem na různých trzích práce. Je to otázka, o níž jsme konkrétně pojednávali v jednotlivých doporučeních, kdy jsme chtěli investovat více do lidských zdrojů, do boje proti předčasnému opuštění školní docházky, kdy jsme bojovali za snížení absencí ve školách, kdy jsme bojovali za podporu přestěhovalců v tomto smyslu. A já myslím, že se za to budeme eh, zasazovat dál. Šlo by to řešit prostřednictvím prostředků Evropského sociálního fondu. To je tedy hlavní úvaha. A je třeba nastavit velmi vyvážený přístup k použití ESF napříč členskými státy. My bychom měli dát prioritu těm méně rozvinutým regionům, to je pravda ale naše úvaha vždy byla a nadále je taková, že při rozdělování prostředků soudržnosti bychom měli postupovat více rozloženě při přidělování prostředků SF. Děkuji. Děkuji vám. S ohledem na čas e, máme čtvrt hodiny a máme tu ještě paní Kresle, pana Rubika a ještě na závěr chci dát slovo zpravodaji, takže Inge, prosím krátce. Task Force. Stále ještě nerozumím tomu, jak vypadá spolupráce s Task Force v Řecku a generální ředitelstvím, jak to konkrétně probíhá, protože Task Force to je asi 30 lidí. Pro celé Řecko to asi svět nezmění, to je mi jasné, ale Chci se zeptat, jakou roli má tato skupina fakticky, pokud jde o ESF. Opravdu mě to zajímá. Omlouvám se, možná, že se ptám špatně, ale zatím jsem to nepochopila. Děkuji. Hned Paul Rubik, prosím. Děkuji, pane komisaři. Nezaměstnanost je jev, který stále roste, bohužel uvažujete, nebo jaké jsou výsledky programů, pokud jde o samostatnou činnost, tak aby se lidé mohli osamostatnit, aby zakládali malé a střední firmy, aby se tak stali zaměstnavateli. Uvažovali jste v tomto směru, nakolik byly tyto úvahy úspěšné, usnadnit život samostatně vydělečným a podnikajícím osobám tak, aby mladí muži a mladé ženy, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život, měli tuto situaci snadnější. Máte nějaké výsledky z programů, tak aby se lépe eh, zakládaly firmy v Evropě? Děkuji kolegu Rybikovi za tento důležitý aspekt a je to také správný moment, abychom poukázali na to, že dnes tu máme skupinu návštěvníků z Bádenská Württemberska, je tam skupina řemeslníků mezi nimi a na tomto místě chci říci panu komisaři Andorovi, že právě pokud je o řemeslníky ve Spolkové republice, tak to duální profesní vzdělávání, profesní školství je důležitým a významným faktorem toho, že Německo má stále nižší nezaměstnanost mezi mladými než ostatní státy kolega bych se ptal, zda se prostředky EU používají ve větší míře na podporu zakládání profesní existence. Je to také otázka intenzivnějšího profesního školství. Možná, že můžete říct něco k tomu. Mr. Chairman, eh, let me ask my... Pane předsedo, já bych poprosil, jestli by eh, bychom ještě nedoplnili otázku speciální pracovní skupiny v návaznosti na to, co se ptala paní Gresle. Možná bych se k tomu měl vyjádřit i generální ředitel. Pokud vám to bude vyhovovat, tak bych rád, aby se vyjádřil ještě pan generální ředitel. Děkuji. Ta speciální skupina nefunguje ve vzduchoprázdnu. Neustále dochází k komunikaci členů, kteří vyhodnocují různé návrhy. Mezi útvarově se to řeší. U zaměstnanosti sehrává tato skupina zásadní roli, protože přejímá odpovědnost za technickou pomoc Řecku, což navazuje na programy, které tato skupina původně vytvořila. A abychom mohli tuto, se této odpovědnosti zhostit, tak jeden z mých ředitelů byl eh, jmenován členem této skupiny a zodpovídá za finanční záležitosti a referuje to všechno mě. Což neznamená, že v oblasti zaměstnanosti se můžeme vyjadřovat úplně ke všemu, ale k budování kapacity a k používání technické pomoci se vyjadřovat můžeme a zde jsme to my, eh, kdo je odpovědnou výkonnou složkou. Děkuji. Uh, Pane předsedo, k tomu eh, duálnímu vzdělávání. My jsme se za to zasazovali mnohokrát i v kontextu evropského semestru. A chtěli jsme to prosazovat zvláště u zemí, které tohle vzdělávání zatím neuplatňují, ale také ve Frankfurt Allgemeine Zeitung se objevil zajímavý článek na toto téma, který říkal, že vlastně potřebujeme trojí vzdělávání, ne dvojí, aby se učila vyučovala určitá profese, k tomu se zároveň poskytovalo praktické vzdělávání, praktický výcvik plus jazykové vzdělávání pro účely trhu práce. Řada lidí má pocit, že ta kariéra na tomhle stojí, protože řada lidí v rozvíjí kariéru ne v jednom členském státě, ale ve více členských státech. A tam, kde poskytuje prostředky Evropský sociální fond, tak je to víc než záhodno. i co se týče odborného výcviku, který je tolik v kurzu. Pak otázka samostatného vzdělávání. Tu lze prosazovat zvláště přes mikrofinancování, pochopitelně to nebylo z ESF nějak vyňato. Jsou to lidé, kteří se rozhodli pro podnikání a pokud naschromáždíte k tomuto údaje a vyhodnotíte je, tak je ten obrázek zvláště jasný. Já vám mohu nabídnout určité informace k systému mikrofinancování. Tohle se vyhodnocuje už v 15 členských státech. Máme informace za dva roky fungování této praxe. Je to praxe, která začala na jaře 2010, ale v podstatě se pořádně rozjela až v lednu 2011. To tempo by mohlo být zřejmě rychlejší, ale v tuto chvíli se volá po lepší spolupráci a už tam patří více než tucet členských států. Pro nás je to velmi e, důležité. Samozřejmě naše cíle jsou ještě ambicioznější. Já z nedávné doby mám informace ze Slovenska a z Polska. Osobně jsem se informoval o tom, jak to funguje Hovořil jsem s našimi partnery i s příjemci prostředků. Ukázalo se, že v konkrétním čase, to znamená v raném stádiu cyklu, se tento systém velmi osvědčil. A profesní zkušenost je zde dána. Také je to dobré pro ženy, které se vrací po mateřské dovolené na trh práce. To je zvláštní sociální skupina, které musíme věnovat speciální pozornost. A to ve všech členských státech. Já myslím, že zde ta, ten systém mikrofinancování může být skutečně užitečný. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Commissioner. Děkuji, pane komisaři za vaše vyjádření. Myslím si, že teď můžeme tento bod uzavřít. Byla to velice zajímavá a užitečná diskuze. Mohli jsme se lépe seznámit se situací a prosím, my oceňujeme, že pochybnost v té oblasti rozpočtu, který spadá do vaší zodpovědnosti, se blíží těm dvěma procentům, které bychom chtěli v celkovém rozpočtu dosáhnout, ačkoliv jsou tady ještě některé části eh, práce, kterou musíme odvést. Musíme ještě na některých věcech zapracovat a vy jste nám slíbil, že o to budete usilovat a my vám děkujeme za tuto diskuzi a e, těšíme se ještě na diskuzi e, k celkovému rozpočtu a k dalšímu finančnímu rámci. Já doufám, že se nám podaří dospět k závěru e, vyjednávání o víceletém finančním rámci. Děkujeme také vašemu generálnímu řediteli Michelovi, děkujeme pane komisaři, těšíme se na další výměnu názorů. Myslím si, že maďarsky by se to řeklo tak, jak jsem řekl. Děkuji. Okay, um, we, we take a five minutes break because the minister is not yet. Uděláme si pětiminutovou přestávku, pan minister tady ještě není a v 11 hodin budeme pokračovat. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegové, dovolte, abych eh, pokračoval v přerušené schůzi. A na tomto místě v našem výboru přivítal srdečně náměstka ministra financí České republiky, pana Matěje. Pane Matěji, srdečně vás vítáme v našem výboru. Víte, asi jsem to neřekl správně vítání, ale vítáme vás. Jsme rádi, že jste ochoten zúčastnit se našeho jednání a důvod, proč jsme, a to byla iniciativa zpravodaje pro absolutorium 2011 pana Gajera, v dohodě s koordinátory našeho výboru. Ten důvod je takový, že jsme se dozvěděli, že v implementaci kohezních a regionálních fondů během rozpočtového roku 2010 byly problémy, případně reklamoval něco účetní dvůr a také komise a pro nás, pro náš výbor pro kontrolu rozpočtu. Je to zajímavé, o tom se chceme dozvědět víc, jaké byly důvody, jaké byly problémy a zejména otázka, jaká opatření česká vláda už učinila proto, aby se zbavila těchto problémů. To byl jeden důvod. Obrátili jsme se na vás dopisem, pan Kajer a já jsme podepsali ten dopis. Vy jste tu dnes mezi námi, srdečně vás vítáme a hned vám také mohu předat slovo. Leda, že by pan zpravodaj chtěl ještě říci něco na úvod, tak aby pan náměstek Matěj se mohl vyjádřit. Takže pár úvodních poznámek a teprve potom výměna názorů. Okay. Thank you very much for the floor, Mr. Chairman. If you... Děkuji. Já začnu anglicky a potom budu pokračovat česky. Pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, zástupce tisku, já bych vám rád poděkoval a vyslovil díky výboru Evropského parlamentu za eh, pomoc při nastavování kontrol a mechanismu v České republice. Já začnu úvodem tím, že nastíním, jak byl tento systém uveden na začátku programovacího období. Já bych v prvé řadě všechny v sále ujistil o tom, že náležité financování, náležité vynakládání těchto prostředků je velkou prioritou českého státu a že děláme maximum pro to, aby byly tyto prostředky vynakládány řádně a náležitě. Když se podívám eh, do minulosti a ohlédnu se na začátek programovacího období, podívám se na systém zvláště nejvyššího kontrolního úřadu, tak eh, tento systém byl nastaven tak, že v rámci struktury řídícího orgánu byly vytvořeny jednotlivé úrovně delegovaných pravomocí. Vnější auditorská společnost provedla audit a následně provedla kontrolu i komise. Metodiku a pokyny dávalo ministerstvo financí jednotlivým orgánům. V roce 2011, kdy jsem znovu přišel na ministerstvo financí, jsme provedli podrobné zkoumání celého systému a spolu s komisí jsme identifikovali hlavní nedostatky celého systému. Jeden z nich byl v tom smyslu, že ty delegované eh, kontrolní orgány měly nedostatečnou nezávislost a mohly tedy působit určité pochybnosti, co se týče své nezávislosti. Další nedostatek byly slabiny na straně metodiky auditu. Takže v roce 2011 a na začátku roku 2012 jsme spolu s komisí DG Regio sjednali akční plán, který se stával z pěti hlavních kroků. Dva se týkaly kontrolního úřadu, metodiky kvality, metodiky auditu a kvality auditu a za druhé se to týkalo právě nezávislosti kontrolních úřadů. To, to jsme pojednali prostřednictvím centralizace všech auditorů pod záštitou ministerstva financí. Jinými slovy, všichni auditoři, kteří byli eh, povoláni do 31. prosince tohoto roku, do příštího roku budou zaměstnanci ministerstva financí. Zároveň jsme se dohodli se ředitelem kontrolního úseku na ministerstvu financí na nové organizační struktuře a zde musím se přiznat, že inspiraci jsme čerpali od Evropského účetního dvora. Máme za to, že zde je třeba zajistit kvalitní útvary auditu, kde by měli působit ti nejzkušenější auditoři. Týmy auditorů by měly být kvalitní a flexibilní. Pokud hovoříme o dalších třech otázkách, které patří do akčního plánu, tak sem patří řízení a ověřování. Hovoříme zde totiž o vyhodnocování nedostatků kontrolních systémů, to znamená druhotná kontrola. Hlavní odpovědnost týkající se náležitého vynakládání evropských prostředků Hlavní odpovědnost je u řídícího orgánu, protože vzhledem k legislativě je to právě tento orgán, který zodpovídá za vynakládání evropských prostředků. Naším koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj a kolegové z komise připravují novou rozvinutější metodiku k tomu, jak by mělo docházet ke kontrole evropských prostředků na úrovni tohoto orgánu. Čtvrtá záležitost se týká toho, jak nakládáme s nesprávně vynaloženými prostředky nebo nedostatky v řádnosti pladeb. Zde existuje chybějící legislativa a dokud nebude k dispozici zákon o státní službě, dokud nebude přijat, tak eh, vláda bude přijímat, a už se tak stalo, usnesení, prostřednictvím kterého bude schvalovat podmínky týkající se přijímání pracovníků, kteří mají následně v rámci služeb státu jednat o evropských prostředcích. V neposlední řadě bych rád poukázal na to, že když hovoříme o prvních dvou otázkách, tak podle mého názoru je nejdůležitější osoba auditora, která je musí um, vykazovat nezávislost tak, aby se zajistila příslušná kvalita realizace auditu. Když se podíváme dál na dění v České republice, tak musím uh, poukázat na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, zvláště s policejními orgány. Asi jste zaznamenali několik případů, kdy, které byly předmětem mediálního zájmu, hovořilo se o údajných úplatcích. V oblasti strukturálního fondu já bych rád řekl, že kontrolní úřad úzce spolupracuje s policejními orgány v České republice v této věci a musím říct, že někde mám pocit, že moji kolegové jsou docela často zváni eh, k podání vysvětlení na policii. Na jedné straně není dobré to, že případů, na které policie přijde, je tolik. To jsou případy, které nakonec vedou k odsuzujícímu rozsudku případně. Ale na druhou stranu chci říct, že je na tom dobré to, že Orgány činné v trestním řízení v České republice mají dostatek pravomocí k tomu, aby byly schopny odhalovat tyto případy podvodného jednání, aby se tyto případy vůbec dostaly k soudu. což je ukazatel toho celkově, že systém funguje a je schopen odhalovat tyhle případy. Já zde svůj úvod uzavřu, abych vám eh, neplýval časem a potom se vyjádřím k otázkám. Děkuji. Děkuji vám, pane Matěj, eh, eh, pane náměstku ministra financí. My jsme opravdu vděční za to, že jste se dostavil mezi nás a že jste byl ochoten se s námi podělit o vaše informace a zkušenosti. Máme zde pana Gajera, který se chce ujmout slovo jako první. Prosím, pane Gajera, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. I za mě, vážený pane náměstku, děkuji za to, že jste přijel. Vy tady plníte takovou průkopnickou roli, které vám mohu jenom blahopřát, protože my jako kontroloři rozpočtu eh, za Evropský parlament samozřejmě stojíme před těžce řešitelným problémem. Na jedné straně je tu e, Evropská smlouva a víme, že komise zodpovídá za provádění rozpočtu. Na druhé straně také ale víme, že 80 rozpočtu, to je ta e, nezdílená zpráva. A to znamená, že e, správně je možné mít rozpočet a dodržovat rozpočet jenom tehdy, když členské státy budou splňovat své odpovědnosti. Komise každoročně informuje o zpráv- ve zprávě o činnosti, o jednotlivých činnostech a my jsme se podívali na regionální politiku ve zvýšené míře, protože ta je eh, v oblasti sdílené kompetence velkou částí a stále ještě tam bohužel zaznamenáváme vysokou chybovost a někdy, co možná nejdříve, doplňuji, bychom chtěli, eh, aby účetní dvůr eh, nám dal prohlášení o bezchybnosti a proto jde o to, abychom, tu, abychom měli toto prohlášení, eh, se musíme podívat na tu regionální politiku čím víc těch chyb v oblasti regionálních fondů odstraníme, čím nižší bude chybovost, tím větší bude také vliv na odhadovanou chybovost pro evropský rozpočet jako takový a tím rychleji, doufejme, také docílíme toho, že získáme prohlášení o bezchybnosti. Je to důležité proto, že evropský rozpočet v tomto roce eh, vzbudil ještě další pozornost, protože, jak víte, v diskuzi eh, diskutujeme o střednědobém finančním rámci a otázka chyb potom hraje pro Evropský parlament eh, obrovskou roli. Není to ani hodina, kdy zde v tomto sále padla věta, že evropský rozpočet obsahuje chyby. Není to moje věta, jenom cituji kolegyni. A ve svém volebním okrsku nenajdu nikoho, kdo bude ochoten dále platit do rozpočtu, který obsahuje chyby a vykazuje chyby. My jsme začali už minulý rok s tím, s touto činností byl to můj švédský kolega Kristofa Jena, tak už v minulém roce jsme začali hledat eh, způsoby a možnosti tam, kde generální ředitelství regionální politiky eh, konstatovalo, že tam jsou mimořádné problémy a chyby a proto jsme tak rádi, pane Matěji, že jste přijal na naše pozvání. Fakticky to vypadá tak, že počet chyb zjištěných pro Českou republiku v roce 2011 je skutečně vysoké, vzbuzuje to obavy. A vy jste se věnoval některým nedostatkům, které byly zjištěny. Popsal jste, že jste sestavili akční plán, abyste ty chyby odstranili. Takže moje první otázka by byla, přiznám, že bude trochu eh, vyžadovat nějaké schopnosti odhadu. Otázka se týká toho, nakolik míra chyb bude snížena o učiněnými opatřeními v České republice. To je první otázka. Nakolik dokážete snížit počet chyb? A druhá otázka s ohledem na služby Evropské komise Eh, na, budeme muset zahájit diskuzi s členskými státy o tom, jak eh, systémy řízení a kontroly v členských státech zlepšit. Jak se díváte, pane ministře, na průběh této diskuze a můžete nás informovat případně o tom, jak se dá tento systém vylepšit? Děkuji. Mr. Geyer. Děkuji, pane Gajere. Máme teď 10 minut do konce našeho zasedání. Paní Brzo Bohatá, paní Češková a pan Pípe se přihlásili. Já vás všechny prosím o stručnost, abychom měli čas na vystoupení pana náměstka následně po tom, co položíte otázky. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Já tedy už se pokusím být maximálně stručná. Nebudu tady zhrnovat fakta, že Česká republika nedopadla nejlépe ve výroční zprávě Evropského účetního dvora. Náš auditní orgán, který reprezentuje ministerstvo financí, to fungování bylo posouzeno jako neúčelné. Jsem ráda, že pan náměstek nás tady seznámil s tím, že Česká republika přijala takzvaný akční plán, který by měl vést k nápravě tohoto stavu. Ale teď ten akční plán se nějakým způsobem realizuje a já bych se chtěla zeptat, eh, jak si nechci na půdě tohoto výboru řešit některé vnitřní problémy české exekutivy, ale ono to souvisí právě s tou nápravou, která by měla vzejít ze zprávy Evropského účetního dvora. To znamená, jakým způsobem je v současné době zajištěna personální kapacita auditu pro rok 2013. Máme v České republice dostatek kvalifikovaných auditorů protože podle mých informací nedochází k tomu, že auditoři jsou delimitováni z jednotlivých eh, auditních orgánů, tak jak to bylo doceď, ale je to děláno formou výpovědí a následně vypisováním výběrových řízení. To znamená, já mám oprávněné obavy, zda všichni ti auditoři přejdou eh, pod eh, ministerstvo financí. Eh, dále se chci zeptat, jak jsou zajištěny materiální a metodické předpoklady, protože ten, eh, ta zpráva účetního dvora se zmiňuje i o tom, eh, že máme některé metodické nedostatky. Současně se posuzuje, proč třeba nebyla, nebyly jednotlivé případy posuzovány v souladu s evropskou praxí. Pouze s ohledem na národní praxi. E, nyní jsme se zavázali, že převezmeme tu evropskou, takže proč se tak nedělo dříve? A pak mě teda zajímalo, jaký je časový horizont všech těchto opatření, e, protože přiznám se, že bych byla ráda, aby v příští výroční zprávě Evropského účetního dvora, kde se Česká republika dostane do výběrového vzorku, již jsme nefigurovali jako nefungující auditní orgán. Děkuji. Thank you, Madame Robužáda. Madame Češkova. Děkuji, prosím paní Češkovou, aby se ujela slova. Předající, já bych chtěla přivítat eh, zástupce Ministerstva financí České republiky, pana doktora Maté, a poděkovat mu za účast na tomto slyšení. A to především s ohledem na to, že není vůbec obvyklé, abychom na slyšení tohoto výboru měli zástupce centrálních orgánů členských států. Nicméně se domnívám, že i jeho účast na slyšení tohoto výboru svědčí o snaze České republiky řešit současný problém, který existuje i tak, jak byl konstatován ve výroční zprávě Evropského účetního dvora. Já bych měla ještě další dotaz nad rámec toho, co zde řekli předřečníci. Vy jste zde zmínili již eh, zákon eh, o státní službě neboli služební zákon. Eh, byly kritizovány i další zákony, čili zda byste mohl vysvětlit nebo říci pár věcí i k těm dalším, které se objevily v kritice ze strany bruselských auditorů, a to je zákon o finanční kontrole, či e, zákon o řídícím a kontrolním systému veřejné zprávy. A dále bych prosila ještě, e, abyste se zmínil o další kritice, to je, že auditoři dostatečně nevyšetřovali zjištění ve výročních zprávách e, bezpečnostní a informační služby, abychom zbytečně nebo pokud je možno vysvětlit to tak, aby nebyla tímto, touto jednoduchou větou mystifikována veřejnost, ani, ani poslanci. Jinak ještě jednou děkuji za vaši účast a také děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Pieper. Děkuji, prosím, pan Pieper. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně a pane, minis, pane eh, náměstku ministra tam, eh, kde členské státy i Česká republika jsou zodpovědné za chyby, které, eh, ke kterým dochází, tak jak eh, v takových případech hodnotíte pomoc komise? Jak vám chce v této věci pomoci? Druhá otázka. Jaký podíl má systematický podvod na chybovosti ve vašem případě. Samozřejmě, že chybovost neznamená vždy podvody, ale jak to tam vypadá v České republice? A třetí otázka, protože pocházím z oblasti regionální politiky, tak Euregios, to znamená regiony Polsko, které hraničí na Polsko, eh, Rakousko, Německo. Tam jsem vždy slyšel, že Praha zasahuje do regionálních programů, že eh, neustále se poukazuje na to, co regiony mohou a co nemohou, co centrální vláda zakáže. To jsou věci, eh, které, jak se zdá, vedou eh, k chaotickým situacím. A má otázka zní, jestli i toto nemůže být zdrojem eh, chybovosti. Thank you and Mr. Miner. Děkuji, prosím pana Mínera. Měl dvě jenom praktické otázky a nechci to samozřejmě zdržovat. Ve zprávě, kterou ministerstvo financí dalo k dispozici eh, Evropskému účetnímu dvoru, se hovoří o tom, že může dojít k nárůstu soudních sporů. Čili chtěl bych se jenom zeptat, o jakou částku tam může jít a kdo tu částku zaplatí, když tam dále píše, že eh, ty vrátky podle požadavku a podle metodiky nemusí být vratné. To znamená, někdo je musí samozřejmě vzít na sebe. To je jedna otázka. A druhou otázku, tak jak se řeklo, že eh, byl připraven akční plán, jak s tím akčním plánem a s jeho body budou seznámeni budoucí odběratele, budoucí odběratele dot, nebo žád, žadatelé dotací, aby to věděli, aby to vzali v úvahu a, a věděli, že co je čeká, když nebudou dodržovat ty zcela jasné konkrétní body. Thank you, Mr. Miner. Děkuji, pane Mínere. Pokud se někdo další nehlásí o slovo, tak dám už rovnou slovo panu Matějovi. Děkuji, pokud vám to nebude vadit, tak já přejdu do češtiny. A můžeme řešit techničtější záležitosti česky. Vím zodpovědět na všechny otázky. Pokud bych náhodou některou opomněl, eh, musí, určitě mi ji připomeňte. Eh, první otázka pana Gajera se týkala <clears throat> vysokého počtu chyb identifikovaných v České republice, ať už na národní úrovni nebo službami Evropské komise, po případě Evropským účetním dvorem. Eh, ten dotaz směřoval eh, k tomu, jakým způsobem bude chybami, chybovost snížena po těch opatřeních, která byla přijata. Samozřejmě předpokládám, <laughs> že ode mě ne, neočekáváte odpověď, že v letošním roce jsme měli určité procento, v příštím roce to bude takovéto procento a v tom dalším to bude nulové procento. To samozřejmě nelze předjímat. Já vás chci ujistit, že veškerá opatření, která jsme přijali a která byla konzultována eh, velice detailně se zástupci Evropské komise, ať už s auditními nebo geografickými jednotkami, směřují k tomu, aby ta možnost vzniku chyb byla co nejvíc minimalizovaná. Já tuto chvíli musím oddělit dvě věci. To první jsou řídící kontroly, management verifications, které jsou z odpovědnosti řídících orgánů. Eh, metodiku pro tyto kontroly má na starosti náš hlavní koordinátor, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, a které ve spolupráci s komisí eh, zpracovalo novou nebo novou upravenou metodiku pro výkon těchto prvostupňových kontrol. To bude úplně stěžejný, stě, stě, to je úplně stěžejný krok pro to, aby do budoucna Eh, pokud tato metodika bude důsledně uplatňována, eh, ta míra chyb klesala. Eh, proč to říkám? Říkám to proto, že pokud na prvním stupni u zprostředkujících subjektů, u řídících orgánů nebude ta metodika aplikována tak, jak bylo plánováno, tak sice auditní orgán bude fungovat perfektně, bude identifikovat veškeré chyby tak, jak se to po něm chce, nicméně ta míra chyb bude vysoká. To znamená, tady je třeba oddělit opatření, která směřovala za zvýšením kvality a nezávislosti auditního orgánu a ta opatření, která se týkají samotného řídícího kontrolního systému. A tady si myslím, že i současné audity z letošního vzorku operací ukazují, že ta situace je, eh, je, je lepší než, než v minulých letech. Další otázka. Eh, jakým způsobem zlepšit řídící a kontrolní systém? Eh, kam, kam budou ta, jakým způsobem ta opatření v podstatě budou dopadat na, na zlepšení toho kontrolního systému. O tom jsem trochu již mluvil, jenom zopakuji. Eh, je teďka v zodpovědnosti našeho koordinátora a řídicích orgánů, aby tu metodiku tak, jak byla teďka schválena, aplikovali. E, vím, mám informace, že koordinátor připravuje řadu školení a jiných e, seminářů, konferencí, na kterých se budou prezentovat největší problémy, největší chyby tam, kde se dělají největší chyby a podobně. Ministerstvo pro místní rozvoj již v dubnu tohoto roku schválilo novelu eh, zákona o zadávání veřejných zakázek, což je jedna z těch hlavních stěžejních otázek, kde se dělají eh, chyby při realizaci eh, fondů EU a doufáme, že i toto opatření přispěje k lepšímu využívání prostředků. Co se týče dotazů paní poslankyně Brzobohaté, jakým způsobem je zajištěna personální kapacita, jestli máme dostatek auditorů. E, ta výhrada, že dle informací auditoři nepřechází pod ministerstvo financí, k tomu bych chtěl říct, že jsme zpracovali detailní e, analýzu administrativních potřeb, kde na základě zpráv Evropského účetního dvora, ale i poznatků Evropské komise Eh, jsme identifikovali, že pokud chceme eh, mít dostatečně zajištěn výkon auditů, eh, musíme v určitém míře navýšit počet auditorů. Navíc máme možnost mít určitým způsobem outsourcované auditní služby v případě mimořádných auditů, se kterými nebylo počítáno a máme na to rámcové kontrakty, takže eh, v tomhle by problém být neměl. Administrativní kapacita zajištěna bude a naším prvořadým cílem je zajistit, aby od 1. 1. 2013 audity fungovaly v tom rozsahu, ve kterém eh, to Evropská komise po České republice požaduje. Eh, tomu přechodu auditorů z regionu pod ministerstvo financí. Eh, musím potvrdit to, co řekla paní poslankyně Brzobohatá, a to, že nepřecházejí auditoři automaticky. Za prvý, my jsme k tomu neměli legislativu, která by přechod práva povinnosti umožňovala. Za druhý, my jsme eh, ten přechod auditorů eh, analyzovali. My jsme podrobili určitému zkoumání výstupy jednotlivých auditních týmů, jednotlivých delegovaných auditních, pověřených auditních subjektů v regionech. Eh, my jsme se všema mluvili a na základě eh, těchto informací jsme se rozhodli, že někteří kolegové se k nám nadále nepřipojí. Eh, samozřejmě je tady jedna skupina lidí, kteří pod ministerstvo financí přejít nechtěli. Můžeme samozřejmě spekulovat o důvodech tohoto jejich rozhodnutí, nicméně je nepochybné, že jedním z nich jsou obrovské tlaky, které jsou na auditní orgán v současné době kladeny. Z jedné strany je to, jsou to orgány Evropské unie, ať už je to Evropská komise nebo účetní dvůr, a z druhé strany jsou příjemci dotací a řídící orgány které eh, všude rozhlašují, že auditní orgán poškozuje zájmy Evro- eh, České republiky a samozřejmě naším prvořadým cílem je eh, hrát hru objektivní a snažit se rozhodovat, snažit se mít takové auditní zjištění, taková auditní zjištění, která jsou zcela v souladu s národní a evropskou legislativou. Co se týče zajištění metodické podpory, Eh, nastínil jsem na začátku, že jsme se inspirovali eh, tím uspořádáním eh, kolegů z Lucemburgu, z Evropského účetního dvora, kde se snažíme vybudovat silné metodické oddělení, které bude dále doplněno senior auditoři, zkušenými auditory na jednotkách k jednotlivým fondům RDF, SF, kohezního fondu nastavili jsme hierarchicky, v podstatě na, hierarchicky projektový systém řízení, který sice ve státní správě není moc běžný, ale je naprosto běžný v, v renomovaných auditorských společnostech. Takže e, tuto, tuto stránku máme zajištěnou. V současné době se dokončují práce na jednotném auditním manuálu, který by měl e, kvalitní, kvalitní a plnohodnotný audit zajistit. Co se týče dotazu, proč nebyly některé případy posuzovány v souladu s evropskou praxí, ale pouze s národní praxí, v podstatě eh, na podobný dotaz se ptal pan poslanec eh, Minář. Eh, tady bych chtěl říct, že v minulosti, ale i, v současnosti je, bylo prvoradou praxi nebo prvoradým, prvořadým zájmem exekutivy eh, zajistit ochranu práv eh, příjemců pomoci a nenahlížet na ně a priori jako na podvodníky a zloděje. Eh, co tím chci říct? Tím chci říct, že a to se vracím i k tomu dotazu o využívání informací z bezpečnostní informační služby Eh, která ve své výroční zprávě, která byla v části určené veřejnosti, eh, indikovala, že zde může být problém u určitých eh, subjektů implementujících strukturální fondy. Tady bych chtěl říct a doufám, že většina z vás se mnou bude souhlasit, že nepřísluší exekutivě, aby přeskoumávala a ověřovala informace tajných služeb, členského státu. Konec konců auditoři k tomu nemají ani žádné prostředky. My nemáme přístupy k odposlechům a jiným policejním metodám. My se musíme držet faktů, dokumentů a tomu, co nalezneme na místě. Nicméně my nejsme vyšetřovací službou, k tomu slouží samozřejmě policie a jak jsem říkal, policie eh, také eh, vyšetřuje a daří se jí vyšetřovat činy spojené se zneužíváním Eh, prostředků Evropské unie. Co se týče posuzování jednotlivých eh, zjištění, tady souhlasím, nebo chtěl bych vyjádřit eh, souhlas s tím, že k tomu v, minulosti docházelo. Jde o to, že rozhodovací pra- Evrop- čeští auditoři při posuzování jednotlivých případů striktně vycházeli jak z rozhodovací praxe, národních úřadů, ať už je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, anebo eh, z rozhodovací praxe českých soudů a Evropského soudního dvoru v Lucemburku, kdežto u některých případů jsme se setkali s tím, že eh, orgány EU identifikovaly zjištění, které dle, naše, <clears throat> které dle našeho názoru v souladu s touhle rozhodovací praxi nebyly Eh, já jsem domluven s kolegy z Evropského účetního dvoru, dvora, že budeme mít eh, koordinační jednání začátkem příštího roku, kde budeme diskutovat tyto případy a pokusíme se nalézt eh, cestu ven z tohoto začarovaného kruhu podstatě s tím souvisí eh, dotaz o nárůstu soudních sporů, kdo to zaplatí a kolik toho bude. My jsme na národní úrovni, respektive v rámci ministerstva financí, stoprocentně přesvědčeni, i když stoprocentně člověk samozřejmě nemůže nikdy říct, ale eh, jsme, jsme, jsme přesvědčeni, eh, že některé případy, které identifikovaly orgány Evropské unie, by nebyly odsouzeny v rámci e, soudního řízení. A v tom případě, pokud by příjemce zažaloval český stát za vzniklou škodu, samozřejmě ta škoda jde na úkor českého státu. To znamená odpověď na, na otázku, co se stane v případě, že my budeme v souladu s evropskou praxi identifikovat zjištění, u kterých budeme přesvědčeni, že nejsou obhajitelné před národními soudy, odpověď je jednoznačná. Takovéto e, prostředky pak budou muset být k tíži jednotlivých řídících orgánů nebo, nebo, nebo jiných, jiných kapitol státního rozpočtu. Co se týče e, zákona o finanční kontroli, pana, e, kontrole paní poslankyně Češková, zákon o finanční kontrole, respektive řídícím a kontrolním systému veřejné zprávy, Eh, je pravda, že v minulosti se přepravoval zcela nový zákon. V současné době je ve třetím čtení v parlamentu České republiky eh, novela tohoto zákona. Nicméně tady bych chtěl říct, že zákon o finanční kontrole se v žádném případě a v žádném svém aspektu netýká implementace fondů EU. Týká se spíš nastavení toho systému finanční kontroly na národní úrovni, kde v podstatě identifikován auditní orgán jakožto instituce nebo orgán, jako orgán, který má pravomoc vykonávat eh, eh, audit strukturálních fondů, nicméně to je jenom podpůrný argument, protože jeho hlavní práva a povinnosti vyplývají z, ze sekundární legislativy Evropské unie z nařízení. Co se týče dalších otázek, eh, jak hodnotíme pomoc Evropské komise při nastavování systému. Eh, chtěl jsem to zmínit úplně na začátku. Já, když jsem se vrátil v roce 2011 na ministerstvo, mým prvním zjištěním bylo, že tady byl naprostý nedostatek jakékoliv komunikace, ať už v rámci eh, České republiky, tak navenek eh, ve vztahu k eh, jednotlivým orgánům Evropské unie, jednotlivým institucím. Já doufám a jsem přesvědčen, <clears throat> že se nám podařilo Eh, tuto komunikaci eh, nastavit, nastavit efektivně a intenzivně. Alespoň z mého pohledu to vnímám tak, že ta komunikace od toho září roku 2011 probíhá velice intenzivně a je přínosná eh, z mého pohledu pro obě strany, ať už pro nás, tak i pro Evropskou komisi, která je blíže obeznámena s tím, jak funguje řídící a kontrolní systém v České republice a jaké má specifika. Jaký podíl má systematický podvod na, na jednotlivých zjištěních, to je velice těžká těžká otázka, spekulativní. Samozřejmě v tisku se objevilo mnoho případů zneužívání eh, fondů. Některé případy zasahovaly i do vysokých pater politiky. Určitě eh, jste, jste si toho všimli. Já samozřejmě tady z mé pozice nejsem schopen a nemám informace eh, k tomu, abych ohodnotil, jak jak, jak významná, významný, je, významný poměr má, mají systema, systematické podvody eh, v rámci realizaci fondů EU. Nicméně, jak jsem zmínil na začátku, už se spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a snažíme se, aby ty případy, které byly identifikovány, některé byly identifikovány v rámci auditu, některé byly identifikovány v rámci činnosti jiných jiných eh, složek eh, České republiky, ať je to bezpečnostní informační služba, ať je to policie a, a nebo jiné, aby tyto případy byly dotaženy do konce. Co se týče poslední, posledního dotazu, Eh, jakým způsobem budou informováni jednotlivé žada, jednotliví žadatelé o, o dotace a příjemci podpory o tom, jakým způsobem budeme posuzovat jednotlivé případy a vůbec jaké změny nastaly v metodice. Chtěl bych eh, znovu zdůraznit, že náš národní koordinátor Ministerstvo pro místní rozvoj eh, velice intenzivně zpracovává, je, zpracovává jednotlivé metodické podklady Eh, zveřejňuje je, je v úzkém kontaktu s příjemci, s potenciálními příjemci a informuje o všech změnách, které tady nastávají. My jsme se domluvili, že veškeré nebo veškeré konference, které budou v tomto smyslu pořádány do budoucna, budou obsahovat i svoji auditní část neboli část věnovanou auditnímu orgánu, kde budeme prezentovat řekněme, good practice, budeme prezentovat jednotlivé typy zjištění, jednotlivé typy oblastí, kde se dělá nejvíc chyb a budeme se snažit nějakým způsobem metodicky jednotlivé příjemce vést tak, aby, aby, aby v budoucnu těch chyb bylo co nejméně. Děkuji. Thank you indeed very much, uh, Mr. Děkujeme, pane Matěji. Pan Gajer má ještě krátkou otázku. Prosím, pana Gajera. Já, danke, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane náměstku, eh, za eh, podrobné vysvětlení. Myslím si, že jsme si měli asi vyhradit větší čas na diskuzi s vámi. S panem Andorem se setkáváme častěji než s vámi, takže jsme na to měli myslet, ale přece jen využiji eh, možnost položit ještě dvě doplňující otázky. První. Velice podrobně jste vysvětlil, jaká opatření česká vláda přijala, aby napravila situaci. Řekl byste, že tato opatření byla přijata bezprostředně po té, co došlo ke kritice, nebo si myslíte, že to bylo s časovou prodlevou? Druhá otázka. Z podkladů komise vidím, že tři operační programy v České republice jsou zatím ještě přerušeny. A mě by zajímalo, které to jsou a kdy s ohledem na opatření, která byla přijata, očekáváte, že tyto operační programy budou opět aktivovány. Děkuji. Thank you, Mr. Matěj. Would you like to briefly respond? Děkuji, prosím, chcete vystoupit, pane Matěj? Co se týče akčního plánu a jednotlivých opatření, eh, já bych chtěl zdůraznit, že ohledně jednotlivých opatření jsme začali s Evropskou komisí a to může eh, dosvědčit diskutovat velice intenzivně již v září roku 2011, tedy dlouho předtím, než k nám přišel audit Evropského účetního dvoru a dlouho předtím, než vydal svoji závěrečnou zprávu. Eh, v září říjnu roku 2011 jsme zpracovali takzvanou cestovní mapu roadmap, která, jejíž cílem bylo zkvalitnit řídící a kontrolní systém. Nicméně někdy v březnu roku 2012 jsme se s komisí dohodli na sformalizování této cestovní mapy do určitého akčního plánu opatření, která musí být v daných termínech splněna tak, aby, eh, aby to čerpání eh, mohlo dále probíhat. V podstatě v září a říjnu roku 2011 jsme s, audit, s auditní jednotkou eh, DG Regia intenzivně diskutovali výlučně auditní věci, které nás pálily nejvíc, jakým způsobem zajistit nezávislost auditorů, jakým způsobem je zvýšit kvalitu auditních činností. K tomu se začátkem roku 2012 v březnu přidali ty další kroky týkající se zákona o, stát, eh, o, o, o, službě, o, o veřejné službě a podobně. Nicméně eh, chtěl bych říct, že chtěl bych znovu zopakovat, že ta opatření jsme eh, začali v podstatě přijímat, nebo začali jsme o nich diskutovat hned po tom, co jsem někdy v tom koncem srpna, začátkem září si udělal nějakou vlastní analýzu aktuálního stavu, eh, jakým způsobem jsou audity na ministerstvu, eh, na ministerstvu respektive v České republice vykonávány. Co se týče tří pozastavených operačních programů, Eh, z hlavy určitě vím, že pořád je pozastaven operační program na severozápadu. Eh, operační program na severozápadu bohužel eh, musel čekat na, na výsledek krajských voleb, které byly zrovna v tomto období, protože tam nebyl, kdo by mohl přímo, ne, ne, nebyli lidi, kteří by měli oprávnění přijímat rozhodnutí o finančních korekcích, které byly identifikovány a dle mých aktuálních informací eh, veškeré nebo řídící orgán a výbor regionální rady již spolupracuje a diskutuje se službami Evropské komise a s národním koordinátorem eh, o tom, jakým způsobem eh, zajistit zaplacení těchto korekcí a spustit program do budoucna. Dalším programem je pravděpodobně operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, který realizuje Ministerstvo školství. V tomto případě eh, již byly finanční korekce ze strany národních orgánů, respektive ze strany řídícího orgánu akceptovány, eh, byl, byly domluveny nebo dohodnuty s Evropskou komisí a žádost o platbu, respektive certifikace, myslím, dle aktuálních informací z tohoto týdne již byla, nebo z minulého týdne již byla odeslána, to znamená, eh, dle mých informací už i tento program bude do budoucna otevřen. Třetí program snad není. <laughs> snad není. Nicméně já se moc omlouvám, já jsem zapomněl zodpovědět jednu z vašich otázek týkajících se toho, že centrála, respektive Praha, zasahuje do řízení regionálních operačních programů. Za to se omlouvám, že jsem tuto otázku přeskočil. Eh, moje zkušenost je eh, bohužel nebo naštěstí opačná. Eh, my jsme svědky toho, že v regionech byly identifikovány značné problémy, zejména v oblasti výběru projektů Příkladem může být například program na severozápadu, momentálně se šetří e, program e, ve středních Čechách a e, opravdu vás můžu ujistit, i když mluvím za ministerstvo financí, které o žádných projektech nerozhoduje, že ani ministerstvo pro místní rozvoj, ani jiné ministerstva nemají za cíl ovlivňovat výběr projektů v regionech, protože konec konců regionální politika Evropské unie se týká regionu, netýká se hlavních měst, týká se, prost, týká se oblastí, které, které prostředky potřebují nejvíce a určitě, a v tom se shodujeme s mými kolegy na jednotlivých ministerstvech, eh, lidi z Prahy, lidi z ministerstev eh, nevědí, jaké jsou potřeby, potřeby jednotlivých regionů, jednotlivých krajů a proto je výlučně v jejich pravomocí přijímat rozhodnutí, vybírat projekty a podobně. Takže e, v této, v této oblasti můj názor je, že, že centrála Praha do výběru projektů v, region, v regionech nezasahuje. Thank you very much, Mr. Mate. Allow me to thank you on behalf of all. Děkuji vám za účast, děkuji vám za odpovědi, za to, že jste se s námi podělil o e, informace. Tím uzavírám dnešní zasedání a budeme pokračovat v 16 hodin. Potom bude následovat zasedání koordinátorů v režimu in camera.